So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, řele vás vítám. Máme tři minuty po deváté, můžeme tedy začít. Všichni máme pořad jednání. Máte někdo přání změnit pořad jednání? Nezdá se, že by si někdo přál změnit pořad jednání. Přijmeme tedy pořad jednání, bod číslo dvě. Jsou e, zápisy z minulých zasedání, e, můžeme je schválit, máte je ve svých e, deskách a pokud nemáte výhrady, tak do konce hm, zasedání ještě máte čas je vznést, ale jinak budou přijaty ty zápisy bod 3. Také máte ve svých deskách rozhodnutí koordinátorů z zasedání 11. října. A pokud k ním nemáte výhrady, nebo nebudete mít do konce tohoto zasedání, eh, budou také schváleny. Bod číslo čtyři. Mám několik sdělení. Toto zasedání, jako obvykle, je webstreamováno. Prosím, Přizpůsobte tomu své chování. Hovořte umírněně a ne příliš rychle. Vítám zde návštěvníky z celé eh, Evropy, z Lisabonu, Tiborchu a z Taormíny. 31. října a 1. listopadu se odehrálo třetí zasedání CARI Forum EU, což je společný parlamentní výbor na Trinidadu a Tobagu. Doufám, že tam bylo hezké počasí. Velmi jsme usilovali o takovéto zasedání. Myslím, že to čtvrtý, pátý rok, co takto spolupracujeme a velice pomalu jsme docilovali nějakého pokroku v tématech, která jsme potřebovali prodiskutovat. Byla to témata s ekonomicky omezeným dopadem na e, rozvoj. A také jsme se zabývali dalšími otázkami, jako otázkami týkající se občanské společnosti. E, při dalším zasedání budeme o tomto hovořit. Bod číslo 5. Stručný briefing o e, cestě služební z minulého týdne do e, Austrálie, Nového Zélandu. Teď je to opravdu velice e, zajímavé, protože obě dvě země procházejí změnami s novou vládou. Nový ministr obchodu ještě Ehm, nebyl eh, eh, plně eh, seznámen se všemi aspekty. Pak je tam ještě otázka spolupráce s parlamentem a senátem, takže tam byla bylo ještě zapotřebí hledat co vyjasnit. Pokud chceme skutečně podporovat naše usnesení z toho předchozího týdne, jak si vzpomenete, že jsme je přijali, bylo to usnesení o obchodu, eh, o návrhu mandátu eh, pro obchodní dohodu eh, s Austrálií a Novým Zélandem, tak musím říct, že jsme byli schopni alespoň hovořit s klíčovým jednavačem a měli jsme tam rozsáhlou reprezentaci různých aktérů, včetně občanské společnosti. Všichni silně podporovali eh, silnější, eh, užší spolupráci. Ehm, hovořilo se o zemědělství, o celních tarifech, o deseti procentní Ehm, clu pro evropská vozidla a o zdanění vozidel, ale nakonec ehm, jsme došli k tomu, že tedy dál budeme vyjednávat a jsem přesvědčen, že najdeme plodné kompromisy. Také jsme vedli diskuzi s odbory v Austrálii Otázka prosazování práv pracujících také byla probrána. Jak víte, na Novém Zélandu eh, i v Austrálii se hovoří tedy o prosazování těchto pracovních práv a o ratifikování dohod týkající se práv pracovníků. Ne všichni jsou spokojeni eh, se starým systémem ISTS. Je zapotřebí nicméně, abychom chránili investice a trochu překvapivé bylo to, co se hm, také dostalo na stůl od odborů, a to je dohody týkající se pracovních sil, eh, souvisí s otázkou eh, pracovníků z třetích zemí, s imigrací. Nebylo to tedy úplně konkrétně spjato s naší dohodou, ale bylo to eh, spíše šířeji pojaté téma. Naše návštěva přišla právě včas, zejména proto, že komisařka Malström eh, měla, eh, měla přijet k ním dříve, ale nestalo se to a ta naše návštěva byla takovým signálem, že skutečně chceme s nimi vyjednávat a chceme dosáhnout spravedlivé obchodní dohody. A nyní bych se chtěl zeptat eh, poslanců, kteří se účastnili té služební cesty, za něco chtějí dodat. Karolin například. Děkuji. Děkuji, eh, Pente. Já chci ještě jednou poděkovat sekretariátu za zorganizování této cesty. Eh, podle mě to bylo opravdu důležité a byli jsme v Austrálii ve správnou dobu. Ten program byl opravdu velmi nabitý, neměli jsme skoro čas na přejezdy, měli jsme obrovský zájem o všechna setkání, ale také jsme si povšimli, že eh, ta cesta byla eh, oceňována. Bylo dobré, že jsme mohli hovořit s odbory, s různými ministry a eh, z mého hlediska bylo velice cené, že to usnesení, které jsme právě eh, schválili, také přišlo na bod jednání a že jsme o ní mohli také hovořit. Všimla jsem si toho, že všichni vlastně nejsou úplně třeba nadšeni eh, s těmi, eh, jak si tou eh, dohodou, i přesto převážná většina v ní vidí velkou přidanou hodnotu a zaznělo, že tady těch jednání budou opravdu pragmatičtí a zbývá, zbývají oblasti, které určitě citlivé. To, co se mi příliš nelíbilo, bylo, že vlastně ten jednací mandát bude schválen teprve příští rok v únoru nebo v březnu. Eh, to bylo trochu zklamání i pro protistranu, protože se těšili na to, že to eh, dopadne ještě letos a eh, během ta jednání probíhala velice eh, rychle, aby přinesla rychle eh, výsledek. My jsme ovšem je upozorňovali, že není možné eh, to tak rychle dokázat. I tak je ten časový harmonogram velice ambiciozní. ambiciózní. Upozorňovali jsme že na to, že jde především o kvalitu a ne tolik o rychlost a že dosáhneme dobrého výslechu, výsledku, když budeme moci samozřejmě začít co e, nejrychleji i jinak. Ta cesta byla e, výborná, užitečná, vyměnili jsme si názory e, s opravdu angažovanými lidmi, kterým o to šlo. Děkuji vám. Pane předsedající. Pane předsedo. Co k tomu říci? Je třeba upřímně říci, že opravdu to bylo velice konstruktivní ta cesta. Nikoli pouze proto, že byla skvěle zorganizovaná, ale spíše proto, že jsme dokázali zvládnout vyjednávání jak v, na Novém Zélandu, tak v Austrálii a to opravdu průřezově a sešli jsme se s celým spektrem subjektů a institucí, kteří jsou přímo zainteresovaní na tom, aby eh, ta jednání dopadlo dobře a aby ta smlouva o volném obchodu opravdu proběhla. Tedy byli tam představitelé zaměstnavatelů, zaměstnanců, um, odborů a i menšin, které mají své problémy na Novém Zélandu, snad větší než v Austrálii, ale i tam jsme to sledovali. A tam je třeba pamatovat na to, že i oni v tom vidí určitou šanci. Že to podepsaní té smlouvy mezi EU eh, e a Austrálií či Novým Zélandem má významy pro ně. Pro mě například bylo velice zajímavá ta reflexe, že z pohledu Nového Zélandu menšiny mají velice podnikatelský přístup k tomu. Tedy oni řekli, my reprezentujeme tu, to a to odvětví a rádi bychom dosáhli přesně toho a toho. Naopak v Austrálii tam spíše jde o ten společenský dopad toho rozvoje, tedy určitou eh, zvýšení statusu a určitý kariérní postup v Austrálii a akceptaci. A nyní ty vyhlídky, které by se přímo mohly týkat obou států a té dohody, tady mohu potvrdit, co už řekl jak Bernard, tak i Karolín. Zdálo by se, že opravdu po takovýchto jednáních by se vše dalo zvládnout za týden a vše podepsat. Tady vidíme, že na jedné straně jsou všichni nesmírně nažhavení, aby k tomu došlo. A i e, si musíme říci, že naše státy k sobě mají blízko, jak tradicemi, tak i kulturou, i podnikatelskou kulturou, i přístupem k životnímu prostředí. Takže by se dalo říci, že vlastně toho, co nás rozděluje, je poměrně málo. Mnohem více nás toho spojuje. Kromě toho už máme vyjednanou CETA, smlouvu s Kanadou a ta už rovněž skýtá určitý blízký vzor jak nám, tak jim. Takže se zdá, že pokud tam nikdo tomu nebude házet klacky pod nohy, tak by se mělo dát dosáhnout kvalitní dohody a i optimálně vše načasovat. Proto se domnívám, že hm, to načasování a celá ta návštěva opravdu stála za to, protože i my jsme přispěli k tomu ovzduší, které tam zavládne už na všech těch ostatních úrovních. Děkuji. And now I will give the floor to A nyní dostává slovo David Campbell Bannerman. Děkuji, pane předsedo, a e, blahopřeji vám k tomu, že se vám podařilo vyslovit mé jméno v plném znění. Návštěva byla velice užitečná a jak vám je známo, já jsem ještě v Austrálii eh, setrval, protože mě s tím pojí ještě i jiné povinnosti. Připadalo mi vše nesmírně informativní a uh, ještě jsem se sešel i s tím předchozím ministrem obchodu po té, co už ostatní odjeli. A zdá se, že jsme první delegace, která se sešla s Davidem Parkerem, tedy novým ministrem obchodu v jeho funkci. Ano, zároveň jsme se sešli i s zemědělci, s představiteli různých odvětví. Já jsem byl i na mlékárenské farmě. Zdá se, že možná tam existují určité obavy o proces protekcionismus, sankce, zeměpisná označení, tam se zdá, že spíš nejsou eh, žádné mm, negativní očekávání. Zdá se, že tam i pokud by se tam neobjevila kapitola ochraně investic, tak je to nějak nevzrušuje, což je dobré. Jinak eh, zajímavé záležitosti jsou tam například ta doplňkovost, eh, chlazené, podchlazené jehněčí, to je pro nás významná věc. Ono se chladí až tři měsíce a um, už první sezóna na jehněčí zavládne za šest měsíců. A tam spíš jde o doplňkové výdovoz než konkurence a tam je důležité, že takto se to musí prodat, protože někteří výrobci se zdá um, mají vůči tomu nedůvěru, chovají nedůvěru. Takže obecně tam spíše bych řekl vládne podpora ze strany všech eh, představitelů odvětví a ta návštěva opravdu stála za to. Ano, děkuji, říká předseda. Stálo to za to a máme z toho dobrý dojem. Tak by se to asi dalo zhrnout. Jak Nový Zéland, tak Austrálie, tak i EU si uvědomují, že je opravdu nutné posílit pravidla pro vzájemný obchod. A to zrovna nyní, kdy mnoho partnerů spíše se snaží na vše nahlížet z pohledu moci, tak my vysíláme dobrý signál. Nebylo to e, snadné, ale děkujeme sekretariátu za tak skvělou organizaci, časově nabité ale e, i my jsme začali včas, takže si dokážete představit, že i tam jsme opravdu se chovali, jak jsme měli. Takže tím můžeme uzavřít ty první dojmy týkající se této delegace. A teď máme ještě 20 minut. Nejde ani tak o rozpravu, spíše o prezentaci ze strany komise. Možná snad máme i nějaké otázky na komisi. Vrátíme se k tomu. Nyní je to taková novinka, kterou e, před sebou máme, už dlouho požadovaná. No a záleží nám na tom, abychom do budoucna opravdu vždy naše vyjednávání měli co by předehru nějaké diskuse s komisí a aby poté nasledovala dohoda o obchodu. Někdy se však zdá, že ta nejtěžší etapa nastává až po ratifikaci, totiž implementace prosazování. No a jakým způsobem na to? To se týká i nás. Právě jsme schválili zprávu pana Scheinfelda o, o eh, dohodě s Koreou, Jižní Koreou a nyní komise připravila nový dokument k té implementaci, totiž, že vznikne implementační zpráva o dohodách o volném obchodu. Je to poprvé a dnes by s tím komise měla předstoupit a snad i reagovat na naše případné otázky. Mám tedy tuto nádhernou povinnost ujmout se úvodu k této nové záležitosti. Máme tady pana Korde z DJ Trade. Dobrý den, děkuji pane Lange za vaše laskavá slova a za tak dobrý úvod. To jste mi usnadnil život, protože jste tu zprávu umístil v přesně tom správném kontextu. Mám nyní příležitost stručně prezentovat tuto zprávu k implementaci eh, dohod o volném obchodu. Jak víte, jsme opravdu aktivní, vyjednáváme neustále nové FTA, ale i eh, po defenzivní, eh, tedy to jsou obraná opatření v obchodní oblasti a to je jakoby ta třetí část toho, čím se zabýváme, totiž implementace toho, co už bylo vyjednáno, nyní už se snažíme zaplnit tu mezeru, která spočívala v tom, že se o tom moc nevědělo. E, komise tedy se zavázala k sestavení této zprávy a ta je nyní k dispozici. Je samozřejmě důležité nikoli pouze mít veškeré informace a zajistit transparentní přístup k ním, což se nyní odehrává, ale i naznačit, kde se zatím nedaří a kde nás implementace zklamala, ať už u nás nebo u našich partnerů záleží rovněž na monitorování toho, co se odehrává v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. My to velice bedlivě sledujeme, jak to vypadá v terénu. Všechny tyto prvky ve zprávě najdete. Já musím se studem přiznat, protože to ještě v podstatě ještě neexistuje hmotně protože to ještě nebylo sestá, sepsáno ani schváleno, tam došlo k takovému zádrhalíčku na komisi, ale díky tomu vy tady máte to první seznámení, které ještě nikdo nedostal. Určitě se to k vám dostane ještě dnes, ale já jsem to měl v ruce, ale bohužel nemohu s tím přijít. Tedy v té zprávě jsou dvě záležitosti. Za prvé, se jedná o další významný krok posilování transparentnosti a rovněž i spolupráce s Evropským parlamentem a s členskými státy všemi zainteresovanými stranami. Informace o tom, jak se zabýváme obchodní politikou a jaký je její dopad. A třetí věc, taková zpráva vznikne každý rok nyní, je to poprvé, ale bude to vycházet každoročně a tím, jak budeme získávat více zkušeností a poslechneme si vaše reakce, reakce jiných partnerů, tak se z toho stane taková každoroční zdravotní prohlídka v úvozovkách. Můžeme o tom rovněž vést každý rok politickou diskusi, no a to už bude na vás, jak si to chcete zorganizovat. Doposud komise prezentovala zprávy každoročně ke třem smlouvám e, o Koreje, Střední Americe a Kolumbii. Tam je právní požadavek v těch příslušných nařízeních, že ta zpráva má vzniknout. Tato naše dnešní zpráva pokrývá dalších 22 smluv o volném obchodu a poskytuje opravdu komplexní analýzu všech 22, které už vstoupily v platnost a jsou běží tedy. Takže máme 3 plus 22, čímž jsme pokryli 25. No a řečnická otázka, je to vše? Odpověď zní ne. Celkem máme 40 víceméně takovýchto smluv o volném obchodu. Um, ty ostatní, těch jsme se zatím nemohli ujmout v tom, ne, eh, na té první etapě, protože ty jsou opravdu malinké. Andora, San Marino, Černá hora, Albánie, Kosovo, takže tady nám nezbyl čas, abychom zahrnuli i je, ale určitě příští rok je tam uvidíte. Máme rovněž pracovní dokument, e, který má 134 stran a tam najdete mnoho dat, informací a rozhodně se můžete podívat i na to. Tedy přehršel informací, údajů ke každé z těchto 25 dohod a pak kromě toho ještě takové první horizontální závěry, které nám toto cvičení umožnilo. První samozřejmě spočívá v vyhodnocení, co se děje e, v těchto zemích, jak to vlastně vypadá. Dále se díváme i na vyhodnocení ex post těchto dohod a pak máme ještě zvláštní kapitolu či oddíl k implementaci e, v těchto zemích a i u nás máme čtyři typy takovýchto smluv o volném obchodu. Máme to jako rodinu se čtyřmi členy a každý typ jsme e, proanalýzovali. První, to jsou e, dohody první generace, bych je nazval například s Mexikem, s Chile, se středozemními partnery, s Tureckem a se Švýcarskem to jsou poměrně staré dohody a mají poměrně omezený rozsah. Pak druhá skupina. To jsou takzvané hluboké a komplexní dohody FTA. To máme s Ukrajinou, Georg- Gruzií a Moldavskem. Ty už zacházejí dále, zejména u um, aproximace a odhadu um, přizpůsobení našemu společnému trhu. Pak máme Eh, další skupinu s našimi partnery eh, AKT a pak máme ty nejmodernější. Těm říkáme dohody nové deme, ehm, generace, to je Kolumbie, Peru, Santa Maria a Střední Amerika a pak ještě do budoucna Kanada, Japonsko. Eh, Kanadu ještě nemáme v té zprávě, protože to vzniklo příliš nedávno. Ta dohoda, ta se objeví až v příštím roce. Podoby teda těchto dohod FTA jsou velice rozdílné a v té zprávě se snažíme i vysvětlit rozdíly mezi nimi. Jak na to jdeme? Vyhodnocujeme různé skupiny těchto dohod FTA poměrně podobně, podrobně a to na základě pěti ukazatelů. Co se děje s obchodními toky u těchto zemí, jak bylo využíváno tarifních kvót, jak se využívá těch jiných preferenčních tarifů, což nazýváme um, míra utilizace preferenčních tarifů a kolik zemí vyhrává či těží z těchto um, výhod. A pak se zabýváme investicemi a aktivitou implementačních orgánů, prováděcích orgánů, které jsou v těch dohodách vyjmenovány. A co lze prozatím z toho vyvodit, z těch údajů za prvé, je zcela jasné, že každá z těchto dohod má za e, výsledek větší objem obchodu. Takže příklad. Celkem obchod vzrostl o 416%, s Mexikem 170%, s Chile 62% se Srbskem, 60% s Koreou, 22% se Střední Amerikou a 70%, 17% s Ukrajinou. Další záležitost, například zemědělství a motorová vozidla, to jsou často záležitosti, o nich se hovoří nejčastěji. Opravdu eh, na tom získávají nejvíce, což je velice důležitý závěr, zejména pro naše zemědělce. Když se podíváme nyní na eh, kvóty tarifních sazeb, čili TRQ, to je další důležitý ukazatel. Tady zjišťujeme, že často nejsou využívány dostatečně ani našimi partnery, ani námi. A využívání preferenčních, míra využití preferenčních eh, tarifů ani tam z toho netěžíme tak, jak bychom měli. Tady dokonce ten výhled ani není tak pozitivní, protože dokonce i evropská strana jich využívá ještě méně než naši partneři. A pak implementace eh, těch ustanovení o obchodu a eh, udržitelném rozvoji, tam můžeme dospět k závěru, že tam probíhá hodnotný dialog s partnery, to jsou složité záležitosti týkající se životního prostředí, pracovních podmínek a v těch moderních eh, dohodách FTA. Tedy obraz je celkově dobrý, ale nelze skládat ruce v klín, je tam třeba ještě mnoho vykonat eh, a doufám, že i s vaší spolupráci vhodnou eh, podobou budeme eh, šířit osvětu, zjednodušovat, zabývat se zádrhely a zároveň prosazovat naše hodnoty. Musíme se z toho poučit a musíme se vždy soustředit na to, co ještě nefunguje a to společně s vámi a jinými zainteresovanými stranami. To je tedy z mé strany to hlavní, co jsem chtěl přednést. A samozřejmě vzniká i zpráva paní Saifi. O tom víme. O tom, jak se bude implementovat Trade for All a uvidíme, zda i my to můžeme pak ještě zohlednit, anebo zda se to odehraje jinak. Děkuji vám. Yes, thanks a lot. Děkuji. Jak jsem oznámil úvodem, uh nemáme úplně mnoho času, takže debata nebude příliš hloubková, ale bude možné položit několik otázek. Č- máme čtyři e, eh, tazatele, jeden, jeden a půl minut pro každého. Maria? Děkuji vám za rozmanité informace. Velice netrpělivě očekávám už tu zprávu, abych si mohla přečíst a viděla celý obrázek. Mám otázku ohledně ukazatelů. Víme, že jsou extrémně kvantitativní, nemáme do, do značné míry kvalitativní indikátory. Mohl byste nám o tom něco říct? A v případě těch ukazatelů, které tam jsou ve zprávě uvedeny, mohli bychom mít více kvalitativních ukazatelů ohledně obchodu? A pak druhá otázka, která se nás týká, protože Všichni jsme uvažovali samozřejmě o zemědělství. Vy uvádíte, že obchodu eh, prospíchá, zem, eh, prospívá zemědělství zemena, eh, že je takovýto obchod prospěšný pro evropské zemědělství. Kde přesně protože se může jednat například o takové typy zemědělství, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Můžete nám o tom říct více? Máte více ukazatelů ohledně například zemědělců, jak jsou velké ty zemědělské podniky, zase jsou ty menší nebo větší, eh, jaké metody ty zemědělci používají, zda jsou škodlivé nebo neškodlivé pro eh, životní prostředí. Děkuji. Pan Fizas. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál komisi k této užitečné iniciativě. Několik konkrétních bodů. V dohodě o volném obchodu s Peru a Kolumbií eh, byla, byl ještě připsán Ekvádor. Mě by zajímalo, jestli se to týká také anských zemí, Peru a Kolumbie, nebo jestli půjde o zvláštní smlouvu. A v návaznosti na eh, tazatelku i podle mě eh, je zemědělství velmi důležité a my máme občas velmi rozdílné názory, eh, my a výbor pro zemědělství. Pakliže je pravdou, že zemědělským produktům se dostane nějakého výhodnějšího zacházení, měl bych rád příležitost na toto téma hovořit s výborem pro zemědělství, protože často tento výbor eh, vznáší námitky eh, eh, proti dohodám o volném obchodu. Pan Benemen, děkuji, pane předsedo. Stručná otázka a ta se týká eh, těch modernějších FTA, třeba s Kanadou, Kolumbií, Peru a tak dále, Jižní Koreou. Eh, je tady eh, otázka vlastně budoucích MFN, týká se to hlavně služeb a dalších. To by mohlo být relevantní pro jednání o Brexitu, až k ním dojde. Podle mého názoru jde o poměrně Eh, významný závazek, co se týče budoucích eh, FTA, tedy tato doložka, kterou by se měly řídit jakékoliv nové FTA, které bude nutno nabízet jaksi těm eh, subjektům, které mají již ty stávající FTA. Jakým způsobem se toto bude řešit? Děkuji, Captain Darling. Děkuji. I já bych bývala velice ráda měla možnost eh, eh, si eh, tu zprávu přečíst a zeptat se poněkud vzdělaněji. Přece jenom předběžná otázka. Velice by mě zajímal dopad na obchodní toky, zvláště v kontextu Brexitu. Je velice smutné vidět, čeho se vzdáváme, když opustíme jednotný trh a celní unii v důsledku dohod o Brexitu. Takže pro nás v domácím kontextu toto bude mít významný dopad. Ale konkrétní otázka, která eh, vlastně se týká toho, o čem hovořila Marie, kvalitativní ukazatele, zvlášť co se týče udržitelného rozvoje. Jakým způsobem hodnotíte to provádění? Je zde nějaká návaznost na to, jestli se podařilo nějaké problémy vyřešit, anebo se jedná pouze o procesní hodnocení. Děkuji, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, nevyužiji celou minutu a půl. Ta zpráva mě opravdu velice eh, zajímá, protože přispěje k vyšší transparentnosti a účinnosti obchodních nástrojů. Ne, a netýká se to jenom těch 40 dohod, které již existují, ale také nadcházejících jednání, která budou důležitá v tomto směru. Zajímalo by mě, jestli analýza stávajících FTA také obsahuje kapitolu o řešení sporů. To je podle mého názoru důležité téma. a jestli, eh, jestli eh, se také kontrolují eh, doložky o pojistkách, které jsou obsahem těchto smluv. Děkuji. Ano, je poněkud těžké o té zprávě diskutovat, aniž bychom ji četli, ale chci se zeptat, jestli v té zprávě je, vy jste říkal, co se týče těch TSD, to znamená obchod a udržitelný rozvoj, že se o tom hodně mluví, o těch výsledcích, eh, pokusíte se také přijít k nějakým závěrům a vyvodit z toho nějaké poučení pro budoucnost. Ku příkladu, co se týče dohody s Koreou, je provádění eh, ku příkladu ustanovení o eh, pracovním právu se spožďuje. Obsahuje ta zpráva nějaký popis rozhovoru v tomto směru. Děkuji, Joste, máte pět minut na to, abyste odpověděl tazatelům. Děkuji a znovu se omlouvám na to, že jsme vám zprávu nepředložili, ale jistě i v budoucnu bude eh, příležitost se o zprávě podrobněji pobavit. To vám zaručuji, říká předseda. Ano, a já budu také lépe připraven. Pro tuto chvíli ukazatele jsou spíše kvantitativní, to máte pravdu. Co se týče zemědělství, nemyslím si, že bychom šli do takové hloubky, kterou si přejete. Ta čísla do posud jsou spíš makroskopická, ale v budoucnosti možná se dostaneme hlouběji. U kapitoly týkající se udržitelného rozvoje, tam je analýza samozřejmě kvalitativnější, ale jsou to stále čísla na základě toho, co jsme tedy mohli zjistit, ale ta zpráva v této oblasti je mm, více zaměřená na kvalitu. Ecuador, Ecuador eh, is... Ecuadoru eh, se ta, to zpráva eh, netýká, protože s tím jsme uzavřeli dohodu velice pozdě, až v roce 2016. Kolumbie a Peru jsou předmětem zvláštní samostatné zprávy. Dimenze Brexitu, ano, jasné je to, což nevyplývá z této zprávy, ale obecný přístup je takový, že tyto FTA dohody zůstanou relevantní pro EU eh, i po odchodu Spojeného království. Je tedy na Spojeném království, aby si sečetlo a vzalo v úvahu případné ztráty, k nimiž v důsledku toho může dojít. Tyto dohody o volném obchodě se tedy Spojeného království nadále týkat nebudou, to je asi jasné. Jestli e, kapitoly o institucionálním uspořádání obsahují i řešení sporů, ano, tam, kde je to relevantní, protože e, mnohé ty e, dohody první generace neobsahují tyto postupy pro řešení sporů, proto také je modernizujeme ku příkladu je to dohoda s Tureckem a s řadou dalších zemí. Protože to považujeme za velikou slabinu těch starých dohod. Potom pan Šustr, TSD a provádění eh, dohoda eh, s Koreou, to eh, je předmětem samostatné eh, zprávy o eh, Koreji. Je to spíše kvalitativní hodnocení. My bychom rádi šli hlouběji proběhla řada zasedání na toto téma a tato zpráva touto zprávou to ještě nekončí. My paralelně vedeme debaty o provádění a o příslušných sankcích v tomto směru, ve kterým dojde. E, zatímco tato zpráva e, poskytuje takovou momentku e, současného stavu a těmi komplikovanějšími tématy se tolik nezabývá. Děkuji, Joste rozhodně je to veliký krok správným směrem. Pane, pane eh, předsedo, omlouvám se, ten pán eh, neodpověděl na mou otázku. Já jsem se eh, ptal na budoucí, eh, budoucí ustavot, doložky OMFN, protože na to nemám odpověď. Ano, říká, říká tazatel, je to velice odborné bude to velice důležité pro budoucí obchodní eh, dohody, zvláště pro Británii. Pravděpodobně, možná. Eh, děkuji, jste tedy ještě jednou. Eh, my to považujeme za krok správným směrem, zaměřit se skutečně na provádění obchodních dohod. My to budeme dále sledovat a hlubší debatu povedeme někdy v budoucnu. Děkujeme vám. Eh, teď tedy budeme hovořit o dohodě, která eh, podle kritérií eh, popsaných Jostem patří do, k těm starším, kategorie 1. Jedná se o dohodu s Mexikem a měla by přestoupit do kategorie 4, to znamená nové dohody a modernizace obchodní dohody s Mexikem. Bez dalšího úvodu, protože nám nezbývá čas, mi dovolte přivítat delegaci z Mexika, eh, pana velvyslance eh, z Mexika, jeho excelenci, pana Segoviu a hlavního vyjednavače za Mexiko, pana Veru. Pana, pana Géru a eh, i společně s dalšími hosty z Mexika a my bychom teď rádi vyslechli, jak eh, probíhají jednání o modernizaci těchto smluv a já nejprve dám slovo našemu hlavnímu vyjednavači, eh, známému kolegovi z komise, panu Mauervi. Eh, Dane, děkuji vám, dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsem eh, mezi vás mohl přijít. Mohu tě, Bende, bohužel opravit. Nejsem hlavním vyjednavačem. Tuto čest má můj kolega, který je teď v zahraničí, ale já tato jednání velice pozorně sleduji a rozhodně vás budu moci informovat. Vzhledem eh, k tomu, kolik máme času, svou prezentaci zkrátím. Eh, jenom připomenu, že Toto jsou zvláštní jednání, jde o modernizaci stávající dohody, takže mnoho je tam již e, obsaženo cla e, na průmyslová zboží, to už je hotovo e, dlouho s dobrými výsledky pro obě strany. Existují určitá základní pravidla, která se týkají IPR, SPS, investic, to znamená duševní vlastnictví a tak dále. Často to jsou taková základní pravidla, zvláště v, období, eh, v oblasti služeb. Modernizace znamená dohotovení eh, těch eh, ustanovení, ku příkladu cla v oblasti zemědělství, už je to skoro skoro hotovo, přístup na služby v zemědělství a podobně jako ve smlouvách s Kanadou tam ta situace je velice podobná, protože obě dvě země jsou úzce propojeny eh, s ekonomikou USA, takže eh, už bylo dosaženo velkých zlepšení a ještě mnoho práce nás čeká. Naším společným cílem s Mexikem je dokončit tato jednání do konce letošního roku. To nebude jednoduché. Usilovně se snažíme tento cíl splnit na probíhají ta jednání na ministerské úrovni mezi komisí a Mexikem. Mexiko potvrzuje, že se o to bude také snažit, ale nebudu skrývat, že jsme dospěli do obtížné fáze jednání. Čeká nás tedy mnoho práce a budeme ještě muset dosáhnout veliký pokrok. Eh, víte, eh, jaká je naše mantra, že tedy eh, časový harmonogram není důležitější než kvalitní obsah. Na tom záleží především. A to zvláště vzhledem k tomu, že již dohoda s Mexikem eh, existuje. Kdybychom ji nebyli schopni vylepšit, jaký smysl by toto úsilí mělo? Bylo by dobré pro obě strany, kdybychom tuto práci mohli dokončit eh, v nadcházejících týdnech či měsících. Proč je to obtížné? Eh, Mexiko jako kdyby mělo problém převzít na sebe určité závazky. To je ovšem pro EU velice důležité, zvlášť v oblasti ku příkladu veřejných zakázek se nedaří dosáhnout téměř žádného pokroku a my tedy stojíme o přístup e, tedy e, k veřejným zakázkám na jednotlivých státních úrovních v Mexiku. To znamená subfederální e, úrovni. To se zatím na protistraně nedaří. Eh, co se týče posilování pravidel eh, pro dotace a eh, pro státní podniky, máme poměrně dobré výsledky, ku příkladu se zeměmi jako je Vietnam, tam jsou státem vlastněné podniky velice oblíbené, když jsme s nimi dokázali dohodnout, dohodnout smlouvu, proč ne s Mexikem. Prozatím ty výsledky nejsou zcela uspokojivé, doufáme, že se nám to podaří vylepšit Eh, snažíme se dosáhnout pokroku i v oblasti služeb. Eh, eh, zeměpisná označení, tam nemáme žádné rozdíly, co se týče cíle. Mexiko patří k, zem, k několika málo zemím, které poctivě chrání zeměpisné označení Evropy, ale i jinak jsou naše uh, Eh, dohody poměrně eh, obtížné. Víte, že tento bod patří k zásadním cílům, eh, tedy to zeměpisné, zeměpisné označení. Snažíme se dosáhnout skutečného úspěchu, ale těžko vždy předvídat veškeré problémy, které se v debatě vyskytnou a těžko je všechny vyřešit. A potom klasický problém, již v tuto dobu ochrana investic, Eh, naším standardem tedy je reformovaný přístup. Komise rozhodně eh, se nechce vrátit k parlamentu a radě eh, se systémem řešení sporů, který by byl jiný než ten nejmodernější. A jediný jediné řešení možné je, že jednoho krásného dne tedy přijdeme s vícestranným soudem pro řešení sporů, kterým toto všechno vyřešíme. Je třeba říci, že e, naši mexičtí přátelé o tom nejsou zcela přesvědčeni a nejsou jediní. Jak víte, e, přidali se tedy do řad skeptiků na toto téma, takže to pro nás není jednoduché. A potom dva body ještě na závěr. Jsou zde oblasti, kde jak my, tak Mexiko vidíme stejně, kam chceme směřovat. Ale přesto musíme překonat řadu důležitých názorových rozdílů, jak se tam eh, dostat. Ku příkladu boj proti eh, korupci. Asi je třeba říci, že jsou rozdíly mezi naším standardním eh, přístupem k obchodu a trvalému rozvoji ale to je standardní součást všech našich dohod a veškerá ustanovení, která se týkají institucí, ku příkladu konzultací s občanskou společností, ty jsou součástí celé dohody, nejenom jednotlivých kapitol. Ty dohodly kolegové z FESVČ v rámci ŠAPO, tedy této dohody, jestli to tak mohu říci. Ku příkladu to zvláště platí, co se týče debat se s občanskou společností eh, tato dohoda ještě eh, posiluje, protože by se eh, tato ustanovení měla týkat celé dohody, nejenom jejich jednotlivých kapitol. Co se týče zbytku, vidíme celkem stejně, co se týče věcného obsahu, ale obtížné jsou debaty, co se týče vynucování. Je to částečně naše vina. My jsme dlouho nenabídli proti straně tedy naše cíle, to, co budeme chtít, protože jsme čekali na dohodu s dalšími našimi institucemi, jestli k nějaké zásadní reformě má dojít. Jak víte, tato debata ještě uzavřena nebyla, eh, táhne se o něco déle, než jsme očekávali, takže abychom vůbec mohli vstoupit do jednání Eh, eh, s Mexikem. Přišli jsme s tradičním přístupem, tedy s klauzulí pro revizi, která by nám umožnila eh, tedy zaujmout jiný přístup, pakliže se všechny tři instituce dohodnou na jiném přístupu. Boj proti korupci je zase naopak něco nového, objevuje se v této kapitole úplně nově, jak asi víte. Je tady jedna důležitá věc vycházíme z dvou důležitých eh, principů. Eh, znovu potvrzení jaksi důležitých principů a standard, ať už se jednají eh, standard produktů anebo hodnot, ať už jde o způsob výroby auta anebo způsob ochrany základních hodnot pracovního práva. Ale nový aspekt, nový prvek v tomto všem se týká pokusu zavádět bilaterální pokusy eh, prevence eh, korupce, což je inovativní přístup na mezinárodní eh, aréně. Všichni asi víme, že trestání korupce, i když je prováděno systematicky, neznamená, že se podaří korupci vymítit. Ke korupci dochází stále a my proti ní budeme stále bojovat. Vende, tolik asi ode mě. Jenom závěrem ještě řeknu, že eh, Mexiko je důležité kvůli Mexiku samotnému. Mexiko je důležité kvůli obchodu s Mexikem a také proto, že ten obchod probíhá velice úspěšně v rámci stávající dohody, ale je důležité i systémově. My žijeme v době, kdy náš přístup eh, k obchodním dohodám vychází z obecných pravidel, a vychází z našich hodnot, ale ten je ohrožen eh, sobeckým přístupem založeným na čisté reciprocitě, na obchodní bilanci. Je velice důležité, abychom ve spolupráci s partnery znovu potvrdili, potvrdili je, eh, je pokračovat, eh, pokračovat na základě spravedlivého jednání a na základě společných pravidel. Ano, to mohu skutečně zdůraznit Nejdříve dám slovo našemu zpravodaji panu Mojsovi. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod bych rád navázal na ten poslední bod, který zmínil pan Mauro Petričone. Děkuji mu za jeho přítomnost. Tato narrativa mezi EU a dalšími státy v obchodu se zrodila v posledních letech a byla velkým příspěvkem Eh, také našeho eh, parlamentu. Evropská unie není dobře vybavená k tomu, aby proaktivně eh, chránila své zájmy v prázdném prostoru, který vzniká v ekonomice, aby utvářela globální ekonomiku a šířila mm, naše hodnoty a své zájmy. A bylo by velice zajímavé a užitečné, abychom byli schopni dokončit toto vyjednávání s Mexikem co možná nejdříve, pokud možno do konce roku. Taky by to znamenalo, že v době, kdy potřebujeme, nebo kdy je vzájemná potřeba, že bychom dokázali komunikovat s našimi přáteli. Jak už řekl Mauro, potřebujeme ale eh, kvalitní výsledek, kvalitní obsah. To samozřejmě musí platit oba polně a e, také musíme být konzistentní s naší novou obchodní narrativou, tedy legitimizovat e, naši e, politiku pro následující roky. Právě proto je tak důležité načasování těchto diskuzí protože se jedná o dokončení vyjednávání. A vrátím se teď k tomu, co řekl Mauro o určitých e, aspektech této dohody, kde bychom možná potřebovali další vysvětlení. Interakce s vyjednáváním se zeměmi NAFTA. Nebylo by lepší nebo zajímavější, kdyby obě strany počkaly na výsledky tohoto vyjednávání? Ohledně zboží, to je opravdu fascinující vyjednávání. Uh, protože se jedná i o citlivé oblasti, například zemědělství, zemědělské produkty, rybolov, takže tam bychom rádi také znali více detailů. Ohledně služeb, jak jsem pochopil, máme různé úrovně ambicí. Jak se to uh, slučuje s kritérii TISA? Ohledně ta uh, dalších uh, nafta. Um, jak se řídí ustanovení MFN eh, v této oblasti, neboli ústupky ohledně služeb ze eh, City a nafty. Ohledně investic liberalizace, eh, to bude zajímavé téma. K diskuzi Mauro se jasně zmiňovalo i e CS. Eh, otázka vstupu na trh je pravděpodobně také z jednou eh, zajímavých eh, oblastí. Právo regulovat. Já doufám, že nebudeme mít ten cirkulární jazyk Severní Ameriky. A to, že můžete regulovat, co chcete, pokud to není proti této dohodě. Ohledně veřejných zakázek samozřejmě na všech úrovních zprávy e, musíme mít toto podchycené, e, toky údajů, ty budou součástí nebo budou mimo. A ohledně TSD, víte, že Evropský parlament konzistentně hovoří o tom a hovořilo o tom dříve v nedávných usneseních o Chile, Austrálii, Novém Zelandu i ohledně CETY, že potřebujeme i takovým směrem, že bychom mohli zvažovat seriózní sankce. Možná, že to není nutné, ale je, je to současně i možností, jak komise eh, bude toto chápat jako povinnost eh, stanovení určitého směru. A eh, také makromarov se vyjadřuje podobným způsobem. Evropský eh, parlament, pravda, že to, to usnesení obsahuje kompromisní znění, které se těžko vyjednávalo, eh, nicméně ty hlavní směry tam jsou nastavené. A Mexiko v TPP přijalo takovýto postoj a kapitola TSD může být skutečně významná pro eh, tu dohodu s Mexikem. Už skončím, opravdu už nebudu hovořit o svých závěrech. Zatím to byly čtyři minuty a řekli mi pět až sedm. Například, eh, my můžeme být spokojeni s tím, jak se to bude postupovat z TSD, ale ten jazyk ohledně pařížské dohody, který je navržen EU, je velice dobrý. Každá strana by měla prokázat, že skutečně se zaváže respektovat závěry eh, z Paříže. Nicméně vím, že to je tak trochu mm, v uvozovkách, takže eh, když se podíváme Eh, na tu zprávu, která byla vložena před dvěma týdny, eh, tam se hovoří o tom, že politický pilíř eh, se má zabývat respektem právě k dohodě z Paříže, takže by se pozastavila dohoda, kdyby ta obchodní dohoda by se pozastavila, kdyby dohoda z Paříže nebyla respektována. A druhý krok tímto směrem by bylo počkat eh, na to, jak se vyřeší úmluva s Mezinárodní organizací práce, protože tam se jedná o to, jak zjistit eh, fakta, pokud dochází k nerespektování určitých pravidel, a potom potenciální aplikace sankcí v případě, že dojde k nějakým problémům v této oblasti opakovaně, tedy abychom měli už předem nastavený ten správný směr. Takže pařížské eh, dohody, dohody MOP, Možná, že to není úplně konkrétní téma, ale je to důležité pro nás, eh, abychom měli správně určený směr, nastavený směr v té dohodě. Takže tedy skutečnost, že už vlastně nebudou závěry, tak jsem byl trochu velkorysejší. Ale nyní už pouhé dvě minuty a stínový zpravodaj jako první pan Fisas. Děkuji, pane předsedo. Já mám radost, že zde máme možnost, skutečnou možnost a i zájem o to, že se ta modernizace dotáhne do konce roku. Doufám, že se to povede a naše, naše snahy přinesou kýžené plody. Rovněž i e, vztahy e, že našeho zpravodaje z EPP a mám radost, že se tam zvýšil objem obchodu přes 400% e, v nedávné minulosti, takže to poukazuje na význam obchodních vztahů. A nyní několik otázek. Už naznačil pan Mojsa, totiž eh, podmínky při zadávání veřejných zakázek. Já vím, že v Mexiku i spolkové země mají velký význam. Znám tu zemi, vím, jak to vypadá v praxi, ale přesto si myslím, že bychom měli to porovnávat, i když my jako Evropská unie nejsme spolkový stát, takže tam bych chtěl vědět, jak se to bude řešit. A pak ještě ty mechanismy urovnávání sporu. O tom se už hovořilo, tam se zdá, že mexická strana s tím nesouhlasí, to bych rád věděl proč. Další konkrétní téma, tam bych si rád něco upřesnil, totiž suroviny, energetika. Ta kapitola, jak na tom jsme, v čem spočívají naše stanoviska a označení původu. To už je technická záležitost, to si uvědomuji, ale velice významná a i rozhodující z pohledu původu výrobku a mít právo jej tak označovat. Eh, a i tam bych se rád dozvěděl, jak to vypadá. Děkuji. A za Alde Hano Takola, který zastupuje stínovou zpravodajku Ditu Charanzovou. Ano, děkuji. Vážený pane řediteli, vážený pane předsedo, kolegové z ALDE plně podporují modernizaci smlouvy s EU Mexikem a to co nejdříve od eh, uzavření této dohody už významně vzrostl objem obchodu, ale nyní je ta smlouva trochu už neaktuální a nedosahujeme plného potenciálu. Chceme, aby tato dohoda se zabývala více ro problémy, které se vyskytly jak v oblasti obchodu, tak i tarifních překážek a jsme na zdárné cestě. Modernizovaná dohoda by rovněž měla zahrnovat opatření týkající se volného pohybu dat, což by prospělo nikoli pouze našemu partnerství s Mexikem, ale bylo by to i dobrým standardem pro zacházení s daty globálně máme už tu příležitost, eh, tedy přišli jsme o tu příležitost s Japonskem, tady u Mexika si to nemůžeme dovolit a doufejme, že šesté kolo vyjednávání na konci tohoto měsíce přinese více výsledků, které nám umožní to zdárně dotáhnout do konce. Děkuji. Jako další Maria Arena. Děkuji. Já mám dotaz, který je techničtějšího rázu ohledně ehm, Ehm, směsi různých témat v tom vyjednávání. Po eh, vyjednávání se Singapurem je, hm, víme, že je určitá část vyjednávání, kde se zabýváme smíšenými tématy a někde ne. A to se týká například investic. Jak se díváte například na zlepšení eh, eh, situace při vyjednávání s touto tedy smíšenou částí vyjednávání? Co bude tedy ratifikováno členskými státy, co nebude? A druhá úvaha se týká e, kapitoly o udržitelném rozvoji. E, jestli jsem dobře pochopila, vy chystáte nějakou e, revizní doložku. Bylo jasné stanovisko ohledně jednotlivých kapitol a u udrženého rozvoje tam byla předpokládána doložka o sankcích. A my eh, považujeme toto téma za nesmírně důležité. Taky jste trochu hovořil o sankcích, ale eh, můžete nám o tom říct něco víc? Z vašeho úvodu jsme to pochopili tak, že se úplně neschodneme, ale že ta dohoda, kterou máme, je základem pro diskusi eh, s Mexikem. Mě by zajímala tedy konkrétně ta část o udržitém rozvoji. Děkuji, Karolina. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka spočívá v následovém. Včera se konalo slyšení k digitálnímu obchodu a zde bylo zmíněno, že se taková kapitál objeví i v nové verzi smlouvy s Mexikem. Do jaké míry nám eh, můžete sdělit, zda se to opravdu uskuteční a zda už máme nějakou dokumentaci, na kterou bychom se mohli odvolávat. Eh, děkuji, Mauro, máte pět až šest minut. Já si omlouvám. Ano, musíte se hlásit výrazněji, pane Salafranko. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vlastně jenom chtěl o něčem připomenout. Tady je, se jedná o um, dohodu o přidružení eh, a jednu z prvků volného obchodu, což je velice významné a já v tom sehrávám svou úlohu a chci um, připomenout na tom o němž hovořil pan Ficas, možná i řečník ze strany komise by se k tomu mohl vyjádřit. Nikoli pouze 416% růst objemu obchodu ve srovnání s předchozím obdobím, ale ještě kromě toho se změnil i profil toho, co vyvážíme. Nejdříve to bylo 25 surovin, nyní to je 75 obohacených výrobků. To je zcela zásadní změna a tu chci vypíchnout a v té souvislosti mám dotaz na představitele komise. Totiž to, že máme v úmyslu vše uzavřít už tu novou smlouvu tedy do konce roku. Slyšeli jsme dvě záležitosti v tom smyslu nejdříve, když jsme měli výstupy z konference předsedů a e, vystoupení rady. Podle nás se zdá, že trochu obětujeme obsah tomu spěchu. Měli bychom přece být z to dosáhnout těch původních cílů a podle toho pak budeme souzeni. E, Měli bychom být ctižádostiví, i tady v tomto výboru jsme si stanovili určité ctižádostivé cíle. Obchodní politika s Mexikem už dovedla k tomu, že v Mexiku se zavedly eh, legislativní změny, ústavní změny i změny v energetické politice. To jsou zcela zásadní věci, takže na tom základě můžeme opravdu vyjednávat. I paní komisařka Malstromová to takto vidí, že by se mělo vše využít a i dodržovat přitom harmonogram. A pak ještě otázka, o které hovořil zpravodaj, e, totiž časové lhůty. Dohoda NAFTA, tam například se počítá u nafty s tím, že budeme vyčkávat, anebo můžeme pokračovat v tom vyjednávání. Já tedy si myslím, že EU by se měla držet svých cílů. Pan Ferrand. Děkuji vám, pane předsedo. Jako koordinátor eh, skupiny ENE vám chci poděkovat za tu diskuzi. Já bych chtěl především hovořit trochu o eh, formě. Od roku 2006 Evropská unie se začala zabývat tedy sepisováním různých dohod o, eh, dohod o obchodu, volném obchodu. A jednalo se tam o různá omezení na mezinárodní úrovni, o celní tarify. My vidíme už od začátku mandátu, že dochází k určité schodě, eh, například u Austrálie, u Nového Zélandu, Eh, a že se objevují tedy určité potíže, podobně jako při vedení s Mercosurem a dnes eh, vidíme, že je tu důležitý ekonomický pilíř v této dohodě s Mexikem a má být dokonce liberálnější než v těch předchozích dohodách. Eh, při té prezentaci, kterou jsme si vyslechli, jsem tak trochu přemýšlel o tom, proč právě dnes se diskutuje o e, dohodě s Mexikem. Já jsem se tedy zmínil e, o transatlantické dohodě. A já bych rád věděl, e, zda komise vede nějak dohody s, nebo nějaká jednání s prezidentem Spojených států, a, nebo zda se snaží dosáhnout mnohem širší dohody. Moje otázka je velice prostá. Ta dohoda mezi EU a Mexikem nemá být jen novou matricí, eh, která má vést tedy k posílení eh, tohoto druhu dohod, tak, eh, že se, že se evropská ekonomika stane rukojmím těchto nových dohod. A David Campbell, Banman, jen stručně jménem EMI. EKR vítá tu novou dohodu o volném obchodu, ano, pokud se to podaří do konce roku nebo co nejdříve, tak to bude prospěšné. Ale máme pár otázek. Za prvé, vyjednávání eh, o naftě. Ovlivňuje to nějak eh, vyjednávání s Mexikem o zeměpisném původu a jeho označování? A za druhé, možná bychom se mohli dozvědět, co nám brání v tom přístupu k veřejným zakázkám? Co je tam ta hlavní překážka? Děkuji. You're really not generous today, are you? <laughs> Dnes nejste příliš velkorysý s tou řečnickou dobou. Takže se předem omlouvám, že to nebude vůbec podrobné, ta moje odpověď, že se vším naším proletět, ale jako vždy jsem vám zcela k dispozici. Ehm, pošlete své asistenty za mnou, pokud potřebujete více podrobností nebo máte ještě nějaké donatečné otázky. Omlouvám se tedy předem. Začnu. Proč dohoda, proč nyní a ta nafta a dohoda o přidružení. Pane Salafranco, ano, Správně jste připomenul, že se jedná o dohodu o asociační povahy a už je zde více než deset let. Byla to první dohoda nové generace a ano, mnoho tam schází. Jedna, jeden příklad, tam například není vůbec kapitalo o TSD. Takže i tam je prostor pro inovaci a pro změnu. Je to asociační dohoda a musí se nahlížet kontextuálně a vybízím všechny členy tohoto výboru, podívejte se i na ty další části. Tam určitě najdete záležitosti, které vás zaujmou, kde se mm, prokáže, že tam máme například eh, kapitolu o občanské společnosti a tak dále. Pak ještě zazněla otázka propojení s pařížskou dohodou a zda by tam měla být donožka o sankcích. Komise by byla pro tím se zabývají kolegové z ESVČ. Eh, a tam je to něco, co členské státy více-méně protlačovali napřímo. Nevím, zda se to zdaří. Jedině mohu říci ano. Bylo by to prospěšné, kdyby se to takto vyřešilo. Nafta a zda vyčkávat. Pokud budeme vyčkávat, eh, na každou partner, dohodu, kde jsou naši partneři nějak zapojeni, tak budeme čekat do nekonečna. Měli jsme to též u TPP, byl to problém i pro naše partnery, stejně jako pro nás a překonalo se to. Já si myslím, že zbytečně bychom vyčkávat neměli, možná ale budeme muset u to se ještě ukáže, do jaké míry to bude potíž pro Mexiko. Nejsem to schopen posoudit předem, pouze mohu říct, že my nemáme v úmyslu vyčkávat a zatím ani ze strany Mexika není žádný náznak, že by oni si to přáli. Ovšem někdy se život komplikuje zcela nečekaně a určité záležitosti se objeví přirozeným způsobem, tedy nemohu slíbit, že se takto nestane. My s tím nepočítáme a pokud se bude muset vyčkat, tak to bude spíše proti naší vůli. Služby a porovnání s tisou, naftou a tak dále. Naše ambice. No, cílem je eh, podobný přístup či eh, veličiny jako CETA a v Japonsku. Eh, smlouva s Japonskem. Například námořní doprava. To bylo velice obtížné s Kanadou i s Japonskem, s Mexikem to běží hladce spíše. Pak pohyb osob, to byla obtíž s Kanadou, s Japonskem nikoliv až tak, ale s Mexikem ano. Tedy určité, um, určitá těžiště se budou uh, projevovat jinak, ale ano, vše se objeví obdobně jako v CETě a v Japonsku. A nyní právo regulačním způsobem upravovat. Nemáme v úmyslu od toho odstoupit. Mohu pouze opakovat evropské stanovisko. Eh, Mexiko zatím se vším, co jim předkládáme, nesouhlasí. Kdyby tomu tak bylo, tak už bychom dávno vše podepsali ale oni nemusí mít obavy, mělo by vše být v zájmu eh, Mexika. Eh, veřejné zakázky. Ano, tam je velice důležité mít přístup i k té eh, spolkové úrovni, tedy subfederální. Tam má Mexiko určité právní, určitá právní omezení. S Kanadou se to ale například podařilo, to je jiná tradičně spolková země a tradičně se hovoří, že právě Kanada je jednou z těch nejsložitějších zemích. U Mexika se to zatím ještě řeší, to nás ale nepřekvapuje, že je to jedna z těch obtíží. Datové toky, tam se obávám, že to musím vynechat. Z jednoduchého důvodu. Víte, jak to vypadá? Zatím ani diskuse v komisi neproběhla, takže zatím nejsem z toho vám nic sdělit, co by mělo dnes cenu či význam pro vás. Otázka eh, PTSD a sankcí. Je jasné, že v této sněmovně zazněly velice významně a zcela jasně hlasy, které se staví za sankce. Ani nebudu um, zacházet do podrobností, ale zatím jsme neskončili o tom hovořit. Máme už přístup parlamentu a rady, ale zatím potřebujeme jasné instrukce, abychom svůj přístup změnili. O co jde, je jasné. My se snažíme ale v, těch, v tom současném vyjednávání už hm, nesnažit se předvídat něco, co předvídat nemůžeme. Pan Salafranka má pravdu, je nyní ta správná doba, ale zda se to podaří, to nevíme, doufáme, ale nejsme si jisti a pokud se to ale nyní podaří, tak by to z mnoha důvodů byl velký krok kupředu. Úmluva Mezinárodní organizace práce. Tam v mexickém systému se jedná o poslední umluvu, která zatím nebyla ratifikována v této zemi. Mexičtí kolegové nás průběžně informují. Je to období před Mexickým kongresem a je to otázka národní svrhovanosti, takže já si vzpomínám na situaci, kdy jsme se snažili popohánět některé naše státy, když něco ještě neměli ratifikováno, neviděli to rádi. Samozřejmě my budeme nadále tlačit na Mexiko, že se jedná o tu správnou věc, že takto by to mělo vypadat a ani po našem vyjednávání nebudeme mm, ustupovat od principu, že se jedná o celá základní věc, že ta umluva by měla být jak ratifikována, tak prováděna. Ještě něco energetika a suroviny. Tam máme jak v EU, tak v Mexiku poměrně otevřené energetické trhy a to doufáme se odrazí i v příslušné kapitole. Tam pokračujeme zdárně kupředu. Je tam pár obtížných záležitostí, například omezení, vývozně omezení. Víme, že Mexiko má e, tu, e, ta omezení e, či otázka sociálních partnerů, ale jinak tam obecně spíše Vše probíhá konsenzuálně. Pravidla týkající se označení původu, tam se podařilo většinu těch kapitol už uzavřít. Ostatní brzy, pravděpodobně ano, obtížné jsou některé zeměpisné výrobky, textilie, vozidla, nic překvapivého tedy. Ta mixita tam jsme zcela jasně po eh, rozhodnutí soudního dvora, že se stávajícími smlouvami nebudeme už eh, nějakým způsobem eh, do nich, do nich zasahovat. Pokud něco potřebuje změnu, tak se musí znova ratifikovat, znova dojednat. Pokud bychom se měli pustit do prohrabání či úplné změny struktury, tak to by byl obrovský, bylo by to obrovské úsilí. To už od samotného začátku bylo nahlíženo jako asociační dohoda um, i z pohledu hodnot, i obsahu. Ty diskuse by byly nesmírně obtížné a navíc politicky nevhodné z pohledu povahy těchto dohod a smluv. Doufám, že se mi podařilo pokrýt všechno. Pokud ne, tak prosím, kontaktujte mě a já k tomu řeknu více. Děkuji vám, Mauro. Víceméně se nám podařilo si vše vysvětlit vzájemně v té unijní bublině a možná by nyní stálo za to poslechnout si stanovisko samotného Mexika. Dávám slovo tenu tedy panu Guerrerovi, hlavnímu vyjednávači. Děkuji a dobrý den. Děkuji za příležitost vyjádřit také náš názor od zahájení vyjednávání Eh, k revizi dohody z roku v roce 2016 proběhlo pět oficiálních kol jednání a letos se jednání zintenzivnila. Setkali jsme se, setkávali jsme se skoro každý měsíc, z toho vyplývá závazek obou stran snažit se uzavřít tato eh, jednání do konce letošního roku. Abychom tohoto dosáhli, příští týden se setkáme v Bruselu a šesté kolo proběhne eh, v 27. Eh, listopadu v Mexico City a potom ještě 18. prosince v Bruselu na ministerské úrovni. My jsme prozatím uzavřeli dvě z oblastí, které zbývají projednání eh, a zbývá řada dalších. Ku příkladu boj proti korupci, kdy Eh, jsme dostali návrh EU teprve před měsícem během třetího kola jednání. Je, jsou tam otázky, jako je finanční výkaznictví, soukromý sektor a praní peněz. Nezapomínejme, že eh, zaměření se na boj proti korupci eh, v oblasti obchodu by se mělo týkat pouze obchodu. Další oblast, kde se nám podařilo dosáhnout pokroku, je obchod a trvale udržitelný rozvoj. Až do nedávné doby jednání TPP neobsahovalo kapitoly o ochraně životního prostředí a pracovního práva. Mexiko takovéto kapitoly ve svých mezinárodních dohodách nemělo. V důsledku toho se Mexiko eh, nalézá vlastně v celé nové eh, oblasti. Eh, Mexiko a EU vede konstruktivní dialog, který nám umožňuje dosáhnout dohody eh, i nad rámec širokých obecných principů o spolupráci. Eh, dohoda bude obsahovat konkrétní ustanovení, která se týkají ochrany přírody, biodiverzity, eh, zemědělství, rybolovu, boje proti klimatickým změnám a trvale udržitelného řízení zdrojů zaměřujeme se i na řešení eh, sporů z investic. Eh, vážíme si významu, který tomuto EU připisuje a zvažujeme výhody určitých inovativních aspektů tohoto systému. To znamená, že Způsob, jakým tento systém by měl fungovat v praxi, zatím ještě úplně jasný není, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří brzy najít řešení. Abych pohovořil o těch citlivějších otázkách, které zde eh, ku příkladu tady zazněly, duševní vlastnictví. Zde musím opakovat, že máme předběžnou dohodu, jak řekla komise, co se týče služeb, eh, pravidel o původu, a, a dalších norem, to je komplikované. Mexiko vnímá jako důležitý přístup na trhy, tam je potřeba ještě mnoho práce, abychom dosáhli té rovnováhy, kterou si přejeme, aby bylo možné dosáhnout modernizace naší vzájemné obchodní dohody. Děkuji. Děkuji a tím tedy uzavíráme tento bod na našem pořadu jednání modernizace obchodní dohody s Mexikem. Eh, děkuji všem a zůstaneme ve spojení. Teď e, přistoupíme k bodu 8, to znamená hlasování. A nejprve půjde o usnesení o 11. ministerské konferenci VTO. Ještě předtím, než e, zahájíme samotné hlasování o usnesení, e, uděláme si testovací kolo elektronicky, hlasujeme teď. And the vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. A test byl schválen. Všechno je tedy v pořádku. Všechny skupiny zde mají správný počet poslanců, můžeme tedy zahájit hlasování. Kompromis jedna, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Návrh 14, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 15, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 38, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 39, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 40, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 41, kdo je pro, proti,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 Zdržel se. Schváleno. Jedna, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dva, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Tři, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Čtyři, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pět, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto, šest kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno, sedm kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, osm kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, devět kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A budeme hlasovat o usnesení jako e, celku. Elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Usnesení je schváleno, takže teď máme mandát e, na ministerskou konferenci. Děkuji. A nyní bod 9, to je eh, ústní otázka, která se týká eh, MIC. Jedno elektronické hlasování, hlasujeme teď. Končím hlasování. jednohlasně schváleno. Tím končí naše hlasování. Děkuji všem a pustíme se do bodu 10. Aktuální situace v jednání trialogu. Teď probíhá pouze jeden trialog, který se týká modernizaci TDI. Eh, Měli jsme jeden trialog tento týden 7. listopadu. Klíčové otázky je třeba ještě vyřešit. Jedná se o otázky pravidla nižších cel, otázka norem pracovního práva a ochrany životního prostředí, které mají být přibrány Eh, tady bude potřeba ještě jednat dlouho a potom ještě odborné otázky, technické, ty se podařilo dohodnout a odborné setkání eh, proběhne poměrně brzy. Příští jednání trialogu se bude konat 23. listopadu. A teď eh, k bodu 11 a to je prezentace studii o současných a nových trendech v přelomových technologiích dopady na současnost a budoucnost obchodní politiky EU. Já bych eh, rád eh, přivítal doktorku Miru Vary. Vítám vás. Eh, je to ředitelka oddělení na právnické fakultě Univerzity v Lucernu a je autorkou této studie. Já jí teď dám slovo, prosím. Dobrý den. Děkuji vám za tuto příležitost, že vám mohu prezentovat tedy studii s názvem Současné a objevující se trendy v oblasti disruptivních eh, přelomových technologií a jejich dopad na současnou a budoucí situaci unijní obchodní politiky. Ehm, cílem bylo zabývat se třemi vzájemně propojenými záležitostmi. Za prvé, sestavit analýzu tohoto typu technologií, zejména s tím, že si vezmeme dohledáčku digitální technologie. Druhým cílem této studie bylo zkoumat mezinárodní obchodní zákony a legislativu jak z pohledu toho, co existuje v rámci VTO, ale i toho všeho, co je na trhu a změn, které se objevují. Mnoho z těchto změn bylo spuštěno právě tím, že se objevují digitální technologie. A třetí a závěrečný úkol této studie či cíl bylo odpovědět zda otázku, na otázku, zda by neměla unijní obchodní politika být přizpůsobena či rekalibrována, aby byla schopna správným způsobem, inovativním eh, způsobem se eh, tomuto jevu přizpůsobit a zůstat eh, konkurenceschopná. První otázka zní, co vlastně jsou tyto disruptivní či převratné technologie. Ono v určitém smyslu se jedná o jeden z těch módních termínů, eh, který je maskou pro celou řadu nových jevů. Máme například už pojem čtvrtá průmyslová revoluce, digitální transformace, eh, technologie pro obecný účel, či například umělá inteligence, která je zejména módní v USA. Co je všechny spojuje, je potenciál spouštět dalekosáhlé změny ve společnosti. Tedy úplně mm, změnit a e, způsobit určitou revoluci ve statu quo. Pro nás má význam i skutečnost, že tyto technologie jsou obrovskou výzvou pro regulatorní orgány a i pro regulatorní úpravu obchodních vztahů, jak se brzy projeví. Identifikovali jsme jich celou řadu. Eh, začněme mobilním internetem, eh, tiskem eh, trojrozměrným a tak dále. Vše souvisí s jevem big data a analýzou dat. Data jsou ekonomy nazývány nejcennějším zdrojem dnešního světa. Jsou absolutně zásadní pro hospodářské postupy a vždy figurují jako složka analýzy jakékoliv výroby či um, obchodních vztahů, ať už z pohledu lidského kapitálu či sociálních sítí. A data mají váhu nikoli pouze v samotném digitálním kontextu, například eh, vyhledávače a tak dále, ale i pro konvenční, obvykle tradiční podniky a podnikání. Digitalizace má i částečně skrytý dopad na obchod. Máme zatím ještě nesystematické výstupy, které nám říkali, že eh, sice stimuluje růst, ale na čem záleží, že podíl digitálního obchodu už je významný. 50 ehm, eh, obchodovaných služeb ve světě už jsou digitalizovány. A další věc, kterou vždy v tomto kontextu zmiňuji, je, že digitalizace učinila globální toky inkluzivnějšími, tedy že se jich mohou účastnit nikoli pouze nadnárodní společnosti, ale i malé, středně velké podniky a mnohé z nich jsou schopny překonat překážky a účastnit se celosvětového obchodu. Dochází tam k takzvanému síťovému efektu. Často se objevují scénáře, kdy výherce vítěz bere vše Tady vidíme například počet uživatelů klíčových digitálních platform ve srovnání s um, populací určitých zemí. Takže abyste si získali celkový obraz. Klíčové pojmy v tom obchodním žargonu. Jsem si jistá, že víte, e, v čem spočívá například pojem globální hodnotový řetězec či servicifikace. Nechci zacházet do všech těchto trendů či přeshraniční datové toky a tak dále. Chci pouze zdůraznit, že u politik, když hovoříme například o um, hospodářství založeném na aplikacích a tak dále, vše souvisí s tím, že data překračují hranice. To, že se data pohybují přeshraničně, samozřejmě pro nás znamená celou řadu otevřených otázek eh, týkajících se zprávy či řízení, i když se zatím skrývají mnohé výhody. Tady máme příklady dat, které poukazují na význam digitálního obchodu se službami jak pro Evropu, tak pro USA. Na druhé straně však máme regulatorní otazníky, například rovnováha mezi přístupem k datům a Eh, ochranou zájmu, jako například ochranou soukromí či národní bezpečnosti. Mnoha hospodářství ve světě se rozhodla neotevírat své hranice datům jen tak. Naopak v nedávné době sledujeme opačný trend. Máme nové digitální obchodní překážky. Klíčovým pojmem samozřejmě jsou opatření pro lokalizaci dat, kde preskriptivním způsobem určité státy stanovují, že ať už se jedná o poskytovatele služeb či e, dat, se musí nacházet na území určitého státu a podléhat právnímu řádu tohoto státu. Pro nás má význam rovněž i otázka, zda obchodní politika reaguje na e, tyto digitální prozměny, eh, proměny a jak se situace vyvíjí. Eh, první záležitost je poměrně snadná, totiž eh, obchodní zákony mají význam na všech úrovních internetu, oni jej upravují, tedy jak infrastruktura, tak aplikace, tak i obsah, čímž se všechny týkají datových toků. A nyní analýza Eh, obchodních zákonů eh, v rámci eh, Světové obchodní organizace. Tady nebudu zacházet do podrobností. Spíše bych ráda zdůraznila výhody, které nám plynou z existence této organizace, která je stabilní, poskytuje systém založený na principech, na pravidlech, členy jsou téměř všechny státy světa a pokud existuje politická vůle, tak se dá dohodnout téměř na všem. Zároveň však se jedná o skutečnost, s níž se musíme smířit, totiž Světová obchodní organizace zatím se konkrétně nepo, nedokázala přizpůsobit této digitální transformaci, což mělo za důsledek eh, to, že si firmy hledají to nejlepší fórum a řeší si otázky mm, mimo VTO a ten vývoj pohání zejména postoj USA, který už od roku 2002 v provádění digitální agendy přijal 11 dohod o volném obchodu a svůj americký vzorec prosazuje takto na světové aréně. A to vidíme vede k určitému rozptýlení. Je třeba se podívat na kapitoly jak o e, e, intelektuálním vlastnictví, duševním vlastnictví, tak i obchodu, finančních službách a to nám otevírá celou kapitolu VTO+. Čili něco, co zachází za dále než přístup k trhu a závazky a navíc to vlastně z pohledu digitálního obchodu otevírá nová pole a někdo se tam musí zabývat designem, jak se to na těch polích bude vyvíjet. Tedy datové toky jsou stále častěji regulovány právě v dohodách o volném obchodu a nejkompletnější to bylo Eh, u eh, partnerství eh, TPP TPP a tam je zcela jasné omezování využívání překážek u datových toků. Jak si s tím TPP poradilo? Dvěmi ustanoveními, jednak výslovný zákaz lokalizačních ustanovení či zásahů a pak popis datových toků v smlouvě s Jižní Korou to bylo ještě měkčí, nyní je to tvrdší. Tady je zajímavé poukázat na to, že z pohledu TPP tam nejde pouze o prosazování vyšších standardů, ale zároveň i snížení standardů, což je zejména citelné u ochrany soukromí údajů tam je zcela jasně zřejmé, že existuje vůle prosazovat obchod nad právem na soukromí. A um, tam je to reakce na rozhodnutí v kauze Šrem Evropského soudního dvora z roku 2015, které hm, zneplatnilo eh, smlouvu o eh, safe, typu Safe Harvest USA a to mělo své důsledky. Zhrnu obecnou situaci a jak vypadá um, situace těch různých eh, obchodních dohod. Čeho jsme svědky? Digitální obchod se přizpůsobuje režimu šitému na míru, obchodnímu režimu, kde už ani nejde tak o přístup k trhu, ale spíše o Eh, vzájemnému přizpůsobování se domácích režimů. Takže můžeme to nazvat částečnou harmonizací, interoperabilita tam má význam a rovněž i eh, vše, co se týká podniků, které jsou činné na digitálních trzích. Za zmínku stojí rovněž to, že americký model už je poměrně difuzní. Tedy sice eh, ten vzorec je prominentní, kdykoliv jsou stranou dohody eh, USA přímo, ale pak, když máme například smlouvu Novou Zélandu se Singapurem, Austrálie se Singapurem, oni si z toho kopírují některá ustanovení. Takže ten difuzní efekt eh, je něco, co musíme bedlivě sledovat. Kde se v tom kontextu nachází EU? je třeba spravedlivě přiznat, že přesto, že Evropa měla velice inovativní přístup u sebe doma v rámci digitalizace a tady zmíním strategii pro jednotný digitální trh, to bohužel nebylo doprovázeno mezinárodní obchodní politikou, takže bohužel nemáme tady jasnou tvář směrem ven, ani nemáme soudržný vzorec pro FTA a ten digitální prvek. Ano, situace se vyvíjí z pohledu těch dřívějších dohod, nyní už CETA a EFTA jsou dále, ale proaktivní nejsme dostatečnou měrou. Tedy v mé studii navrhuji, že je zde prostor a potřeba vše přizpůsobit. Přizpůsobit unijní obchodní politiky požadavkům digitální ekonomiky. V té studii se dočtete celou řadu doporučení. Některé jsou spíše obecné povahy, čili například politiky založené na zkušenostech, institucionální spolupráce, účast všech zainteresovaných stran, ale některé jsou konkrétnější a chci se zmínit o jedné z nich, doporučení, o jednom z nich, tedy doporučení číslo 3, které by mělo motivovat EU, aby se stala proaktivní a aby sama přicházela s návrhy, jak digitální ekonomiku utvářet i v mezinárodním obchodu v té studii doporučujeme eh, více kolejní strategii, snažit se prosazovat své cíle mm, mm, na mnohých fórech, tedy nikoli pouze v rámci VTO, ale rovněž a rovněž i v dohodách o volném obchodu a že by se vše dalo řešit sekvenčním způsobem. My už máme v rámci EU bohaté zkušenosti například v poskytování rovného přístupu v telekomunikaci, v energetice, v oblasti eh, duševních, eh, duševního vlastnictví. Tam už máme krásnou konvergenci eh, těch vzorců ve srovnání s USA, ale dá se to přenést ještě na další oblasti, například permanentní moratorium na přenášení tarifu, Um, povinnost odhalovat uh, kódy a filtrování internetové neutrality. To jsou vše záležitosti, které se vážou s tím, že prosazujeme svobodu vyjadřování a uh, pak ještě i právní odpovědnost prostředníka v kapitolách uh, pro duševní vlastnictví. To bychom mohli zavádět jako druhý krok a pouze, to zdůrazňuji, pokud to doprovází balíček bezpečnostních prvků, kde základní práva unijních občanů na, svobod, na soukromí jsou skutečně zajištěna. Děkuji za pozornost. S radostí odpovím na vaše otázky. That follows. Thank you. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. To bylo skutečně zajímavé. Tato studie i vaše prezentace a doporučení jsou velice zajímavá. A čeká nás tedy spousta práce. Máte nějaké konkrétní dotazy? Hajdy, prosím. Děkuji mnohokrát. Také bych vám chtěla poděkovat za tuto studii a prezentaci, protože nám vyjasňuje celou tu perspektivu, kterou se musíme zabývat a to, co možná nejlépe. Mám tři konkrétní dotazy. Myslíte si, že teď je čas na to, abychom v jednávání o digitálním obchodu v rámci VTO? Ehm, právě se eh, teď hlasovalo o našem mandátu pro zasedání v Buenos Aires. A druhá otázka je, a co pravidla duševního vlastnictví? Co se týče legislativy pro eh, ochranu autorských práv, jednotný digitální trh, myslíte si, že tam jsou nějaké negativní nebo pozitivní aspekty nebo nějaké prvky, které by nás měly eh, varovat, kde eh, autorské právo může být nějakým způsobem Eh, převrhnout do těchto pravidel a vlastně eh, převládnout nad evropskou eh, legislativou. Možná jsem to neřekla úplně jasně. Prostě budete mít něco společného s pravidly pro ochranu autorsk, autorských práv s duševním vlastnictvím. A za třetí, hovořila jste výborně o ochraně osobních údajů. E, myslíte si, že Evropská unie by mohla stanovit globální standardy tím, že se bude držet těch nejlepších možných úrovní ochrany údajů a ochrany e, údajů, jak, jsme ji stanovili v nařízení ochraně osobních údajů? A co přesně tam má být tedy e, závazné? Děkuji, paní Žamy. Já jsem mnohem méně nadšená, protože si myslím, že tento text, jak vy to o tom hovořila, hovoří o otevřenosti tomuto digitálnímu sektoru, ale já si myslím, že je tu velice agresivní postoj vůči tomu, co považujeme za specifické eh, vlastnosti, eh, které potřebujeme, eh, jako je například vymezení služby v daném území a podobně. Trochu bych slyš, ráda slyšela vysvětlení také u určitých sporných eh, prvků, například jak se bude bojovat proti eh, padělaným produktům, když se hovoří o tom, eh, jakým způsobem chránit autorská práva nebo duševní vlastnictví. Jakým způsobem tedy chcete toto všechno vyřešit? Já si myslím, že když hodnotíme eh, eh, tuto eh, oblast, takže se můžeme dopustit různých osobních postojů nebo subjektivních postojů. Podívejme se také na, na širší pohled, protože vy jste hovořila o VTO, ale je tu ještě širší pohled celkově. Ehm, protože jsou to určití držitelé práv. A my musíme chránit i naše podniky například v takovémto prostředí Eh, dochází této eh, hospodářské válce, ve které často nemáme patřičné prostředky, abychom chránili naše podniky a také naše vlastní občany, spotřebitele. Eh, vidíme, že dochází k explozi kybernetické kriminality, je tu problém s terorismem a Eh, podívejme se například, co se děje eh, s obchodováním s eh, léčivy, protože tam dochází k mnoha podvodům. Každý stát má mít nějakou možnost upravovat cirkulaci údajů. Jak to máme udělat, abychom měli jasno? Já já si myslím, že tato zpráva jde proti právům, proti zájmům občanům. Eh, když se hovoří o ochraně údajů a eh, etiketování, tak každý stát musí mít přece eh, prostředky k tomu, aby se svými údaji zacházel. Děkuji. Možná ještě vezmeme další dvě otázky. Možná otázku ochrany spotřebitele eh, mm, bychom mohli eh, něco o ní slyšet více, protože ve vašich doporučeních není eh, zmíněna. Je tam otázka obchodu, ale musíme se zabývat také ochranou spotřebitele v digitálním trhu, jak vnitřním, tak vnějším. Proč se to tedy nezmínil ve vašich závěrech, bych se chtěl zeptat. A za druhé, tam, kde se jedná o našich zájmech, neměli bychom se zabývali také neutralitou, otevřenými platformami a, a omezeními pro evropské poskytovatele. Děkuji mnohokrát za tyto velice zajímavé a e, význačné dotazy. Pokusím se na ně odpovědět. Co se týče VTO, já si myslím, že z právního pohledu VTO poskytuje mnoha způsoby e, možnosti, jak se e, věnovat otázkou digitálních práv a aspektů, ale dostatečně jsme se jimi ještě nezabývali my, abychom věděli, jak postupovat dál. Mnohé věci, které pocházejí z různých programů z VTO, eh, zastavili členy VTO v eh, v tom, aby se zabývali dalšími důležitými tématy, například klasifikace slu, eh, služeb. A tyto otázky jsou důležité. Nicméně s novým právním designem můžeme řešit eh, současné otázky s pohledem upřeným do budoucnosti. Jakmile tohoto budeme eh, schopni, tak Evropská unie eh, to bude moci provádět dál. Například Evropská unie navrhla ochranu spotřebitele elektronický podpis a tak dále, ale e, to je na poměrně nízké e, prahové závaznosti, protože to není plně závazné. E, měli bychom tedy budovat na principech mezi EU a USA, té předchozí, té předchozí dohody. A na těchto principech, které již byly stanoveny, bychom mohli postupovat dál. Například, co můžeme udělat, je v rámci eh, GATu mít eh, horizontální přístup, například k tomu můžeme přijat v rámci článku 18 GATu, eh, může být vícestranná dohoda o informačních technologiích, dohoda, která bude závazná jen pro ty, kdo se podepíšou, pro jednotlivé signatáře, ale potenciálně může přitáhnout kritickou masu členů VTO k tomu, aby se zabývali zásadními otázkami eh, v digitálním trhu. Takže to je tak trochu o VTO. Co se týče autorských práv, tam eh, mám trochu um, rozporuplný postoj, protože já těžko se mohu vyjadřovat o určitých otázkách um, autorských práv. Byla jsem poněkud kritická u mm, těch eh, dohod obchodních, které eh, stanoví poměrně vysoké standardy eh, ochrany autorských práv, které mohou jít až příliš daleko. Co se týče práv duševního vlastnictví, co se týče tedy řízení obchodu a e, šíření stejných modelů e, v rámci e, dohod o volném obchodu, tak tam je to víceméně uniformní, protože USA dělá něco podobného, nebo skoro to samé, co EU a další státy také. Digitální copyright je jedním z velkých prvků. A zodpovědnost poskytovatelů internetových služeb, to je důležitý prvek. EU musí zajistit to, že to, co je v těch dohodách o volném obchodu, Eh, také odpovídá naší strategii o digitálním jednotném trhu. Eh, zatím je, tam vidíme divergenci, co se týče například práv při eh, zveřejňování, těch, kdo zveřejňují obsahy. Takže to jsou věci, které musíme začlenit do dalších obsahů textu. Co se týče ochrany údajů a osobních údajů, já docela věřím, že tento efekt vysokého standardu ochrany osobních údajů a dalších údajů, že skutečně funguje, že se bude šířit dál. E, něco podobného je také ve Spojených státech. Třeba, že ten právní rámec se nemění, tak mnoho podniků, mnoho firm, které fungují na digitálním trhu a e, také na evropském trhu jako takovém, už změnilo e, různé věci týkající se ochrany údajů takže už tu jsou určitá fakta, která v prospěch tohoto hovoří. Mm, Já samozřejmě eh, bych byla proto, abychom to nějak právně ošetřili, abychom měli vysoké standardy, abychom zajistili větší eh, nebo tedy odpovídajícnější eh, prostředí, s tím může začít Evropská komise a mm, tyto standardy ochrany musí být nějakým způsobem někde za kotveny, například to může být nějaká umluva o statutu dat, eh, která bude do určité míry tedy vyčerpávající, jsou tu jiné možnosti, které můžeme zvážit. Eh, a když se vrátím eh, k práci na univerzitě, tak mohu říci, ano, možná moje zpráva může být chápána nebo je agresivní v některých aspektech, ale to nebylo mým cílem, když jsem ji psala Souhlasím s tím, že jsou velice dobré důvody, proč chránit údaje a také je lokalizovat. Ale co Evropská unie skutečně může udělat eh, a eh, kde se může skutečně udělat jasná čára mezi ochranou údajů a protekcionismem eh, údajů. To jde udělat například z právního pohledu určitými výjimkami které budou věnovány k určitým účelům, anebo obecněji formulované výjimky, jako v, například v článku 14 GATU. Tam možná to znění je příliš restriktivní. Například eh, u TPP jsme měli v podstatě takový experiment, kde také je výjimka, která by umožňovala zákaz lokalizace a také eh, zákaz a také omezení eh, toku údajů za určitých eh, okolností, za určitými účely. Eh, nicméně zůstalo to mm, otevřené. Vidíme nicméně, že dochází i k evoluci rétoriky při stavbě takovýchto dohod a vidíme, že Evropská unie může toto celé dovést o krok dál. Co se týče obchodu, ano, je důležité, aby zde byla vyváženost mezi ochranou osobních údajů, eh, aby zde byla zajištěna národní bezpečnost, eh, a na druhé straně ale opravdu není eh, vhodné se vydat cestou protekcionismu. Jedná se o ekonomické záležitosti, o vstup na trh, o, o pozici Evropské unie na těchto trzích a Evropská unie chce být konkurenceschopná, chce být inovativní silou, takže zde je zapotřebí najít vyvážené znění těch právních textů. Plně souhlasím s tím, že ochrana spotřebitele zde chybí a e, důvěra spotřebitelů je naprosto zásadní pro fungování digitálního trhu, digitálního obchodu. Evropská unie může skloubit to, co dělá doma, e, s tím, co se koná v rámci vnějších politik. O co se týče internetové neutrality, já jsem to zmínila velice krátce v té TTP ty standardy webové neutrality jsou velice vágně stanoveny. Ehm, týká se to spíše zprávy eh, sítě a to, co by šlo za tato konkrétní pravidla, by bylo dobré, bylo by zapotřebí ta pravidla trochu posílit a Evropská unie v to nepochybně může dělat velký krok. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velice plodné eh, setkání a diskuze a nyní přejdeme k dalšímu bodu a tím by mělo být jak řešit tuto výzvu, neboli strategie digitálního obchodu. Máme zde Marie Schaky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto není reakce, to je spíše iniciativy. Týká se významu tohoto tématu. Možná, pane předsedo, by stálo za vysvětlení kde vlastně e, vznikla žádost po této studii, protože je trochu zvláštní, že já teď budu hovořit na téměř identické téma, o kterém jsme teď mluvili. Kdo a kdy a jak e, si tuto studii vyžádal? No, k tomu se třeba můžeme e, vrátit zpátky, ale zajímalo by mě to. Já vás chci informovat o aktuální situaci se zprávou o evropské strategii eh, pro oblast digitálního obchodu. Já děkuji všem, kdo přispěli Eh, ke 106 eh, pozměňovacím návrhům a výborům IMCO, LIBE a ITRA. Eh, ITRE za to, že vypracovali stanovisko parlamentu. V zásadě ty tři pilíře, které má v návrhu, by měly zajistit tržní přístup pro digitální služby ve třetích zemích a odstranění nových digitálních překážek, zajištění eh, prospěchu pro, eh, spotřebitelů, eh, pro spotřebitele a zajištění obchodních práv v rámci obchodních dohod volného obchodu, jak už o tom kolegové říkali. Z těch různých pozměňovacích návrhů vyplynula další témata, ty kompromisní návrhy jsem rozeslala a těším se na setkání stínových zpravodajů se všemi já poukáži na, ty, na ta důležitá témata, která vyplynula z pozměňovacích návrhů. Za prvé, spravedlivá hospodářská soutěž. To je obecně důležité, ale klíčové k boji proti novým formám protekcionismu v digitální ekonomice, k poskytnutí větší možnosti výběru a k zabránění dominance na trhu. Za druhé, potřeba e, odstranit e, složité celní postupy, které e, brzdí lidi, kteří chtějí digitálně obchodovat, zvláště v oblasti elektronického obchodování, e-commerce. Řada pozměňovacích návrhů se také týkala významu digitalizace eh, v kontextu rozvoje a aby digitální obchod zajistil, že také přemostí digitální propast a ne aby k ní přispíval. A potom, jak zde také zaznělo, význam síťové neutrality v kontextu digitálního obchodu a rozvoje Souhlasíme s tím, aby investice do digitální infrastruktury šly ruku v ruce s uznáním významu síťové neutrality, to znamená, že každý by měl mít právo k přístupu k internetu, celého internetu celou dobu. Řada návrhů se také zaměřila na, dobat, na dopad digitálního obchodu na malé a střední podniky, protože ty jsou považovány za motor růstu nejenom v offline ekonomice, ale i v digitální ekonomice. A konečně eh, jsem dostala řadu návrhů, které se zabývají otázkou digitalizace a pracovních míst. I to je významné téma, které daleko přesahuje tuto zprávu. Já eh, prosím o ticho, mě to opravdu ruší. Akustika v tomto sále je velice zvláštní. Omlouvám se, říká řečnice. Další eh, aktuální téma, zvláště po zprávách tento týden, Eh, poté, co víme, co vlastně chystají technologické společnosti, co se týká eh, ukrývání svých účtů a zisků v rámci Paradise Paper. Tam máme kompromisní návrh, který se zabývá přesunování zisků a vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany technologických společností. A jako vždy jsme se nedokázali dohodnout na všem. Některé ty rozdílné názory stále potřeba ještě dohadovat. Ku příkladu, jaká je vlastně odpovídající úroveň ochrany eh, duševních práv a autorských práv, jakou úlohu v tomto eh, ta dohoda sehraje, to je vlastně taková ještě takové břemeno z minulosti. Eh, víme z minulosti, kdy ochrana hmotných statků a nehmotných statků vedla k vzrušeným vášnivým debatám a týká se to také otázek třeba přístupu, přístupu k lékům. Je třeba zajistit, aby se jasně rozlišovalo mezi eh, příslušnými opatřeními, která se týkají digitálních služeb a obsahu a, a hmotného zboží, aby nedošlo k nějakým nezamýšleným dopadům, ale jistě to vyřešíme. Eh, další otázka, kde se nemůžeme úplně stoprocentně se všemi dohodnout, je eh, propagování ochrany prostředníků před odpovědností v rámci dohod o volném obchodu. Eh, není to úplně nejzávažnější otázka. Někteří poslanci eh, třeba nechtějí eh, poskytnout nějakou na, nadměrnou ochranu velkým technologickým společnostem, jako je Google a Facebook, když se dopouštějí, když se dopouštějí porušování autorských práv, ale také jde o otázku svobody vyjádřit svůj názor online. A to je další problém, který řešíme. A konečně důležitý další bod je přeshraniční přenos dat. Tomu se také věnovali mnozí poslanci ve svých pozměňovacích návrh, návrzích. Obecně eh, jsme se dohodli, že je potřeba nějakým způsobem se dohodnout, jak se EU postaví k digitálnímu protekcionismu a příbuzným tématům a e, otázka využití obchodních dohod v tomto smyslu a jak nejlépe zajistit EU legislativu v ohledu e, na osobní údaje a e, ochranu soukromí. V zásadě víme, že datové toky jsou důležité, ale práva osob, které jsou online, jsou také důležitá a je potřeba je nějakým způsobem neohrožovat. Já se velice těším na další spolupráci. Doufám, že se nám podaří eh, iniciativu odhlasovat eh, do konce roku. Eh, ve výboru o ní budeme hovořit 24. listopadu a podaří se nám ta komise vydat, vyslat silný signál a myslím, že se také překrýváme s tou studií, o které jsme právě hovořili. Dobře, takže stínoví zpravodajové za EPP nejprve. Děkuji, pane předsedo a kolegové, děkuji zpravodajce. Já teď eh, pouze přečtu myšlenky a návrhy Vivian Redding. Eh, svět je digitální, obchodní pravidla se k tomu musí přizpůsobit a, eh, a pravidla musí být stejná a rovná pro všechny. Na tom se v tomto výboru jistě dohodneme. Vivian Redding chce napřímit pozornost eh, zpravodajky a výboru k některým eh, návrhům, které se týkají eh, čtyř témat důležitých pro EPP. Práva spotřebitelů, zpráva jde správným směrem, možná bychom tam měli mít více výstupů, co se týče neutrality sítě, obchodní, elektronického obchodního geoblokování. Dále eh, IPR vzhledem k současné situaci a nové digitální ekonomici a obchodní dohody by měly posílit eh, eh, práva duševní vlastnictví a internetové smlouvy by měly být upravovány stejně jako jsou v SITA dále eh, odpovědnost za škody prostředníků z evropského práva vyplývá, že by neměla eh, existovat nějaká obecná odpovědnost eh, kontrolovat obsah na platformách, ale i přesto přesto se, je potřeba se tím dále zabývat, protože to přesahuje kompetence i INTA. Dále ochrana údajů a a datové toky. Potřebujeme obojí a naše obchodní dohody musí obsahovat Eh, pravidla, eh, pravidla na obojí, to znamená uvolnit datové toky a odmítnout zároveň ale eh, datový protekcionismus. Mnohé další frakce jako socialisté, Zelení, Lib a ITRE silně podporují horizontální ustanovení, které vylučují práva stran na ochranu osobních dat ještě nad rámec GATS 14. EPP e, se domnívá, že EU by i nadále měla utvářet digitalizaci a globalizaci, protože představují hlavní hybnou silu pro rozvoj, ale také patří e, k důvodům znepokojení a komise musí dále řešit e, nespravedlivé bariéry, před kterými stojí naše podniky a kterými trpí i naši občané. Děkuji. Děkuji. A Karolín Grasvan der Heinz za socialisty a demokraty. Děkuji zpravodajce za kompromisy, eh, které jsme doposud obdrželi. Ubírají se správným směrem. Samozřejmě ještě máme pár změn, ty dodáme, jak víme. Digitální obchod skýtá šance, ale zároveň obsahuje rizika. A je eh, důležité, abychom opatření nastavili tak, abychom zamezili negativnímu vývoji, ale zároveň se připravili i pro slibný budoucí vývoj, zejména i například eh, násilí a nenávist sítí a to se objevilo v kompromisech, máme to tam. Chci se ale i zmínit o digital divide, že tam ten rozdíl není pouze mezi rozvojovými zeměmi a námi, ale i v rámci už rozvinutých zemí i v Evropě a i to se tam musí zmínit. Další bod, právní odpovědnost prostředníku, tam máme námět, to ještě přepracujeme a pak se k tomu vyjádříme. Zejména, co nám je nápadné, Totiž u těch pozměňovacích návrhů tam se musí objevit jak startupy, tak malé a střední podniky. Ty jsou vlastně znevýhodněné při přístupu na trh. Chceme, aby hospodářská soutěž naopak byla spravedlivá, takže tam musí být pravidla, která budou důsledná a která i v praxi budou fungovat. My jsme v tom smyslu podali pozměcí návrh a ten tam zůstal, to je dobře. Co se týče řízení, pan, paní Šáke se objev, už o tom zmínila, to je důležité u obchodních smluv. Um, totiž placení daní. To musí být zdaňováno tam, kde je někdo přítomen, kde je někdo aktivní, to nám v těch kompromisech zatím schází. A pak ještě chci odkázat a poukázat na kauzu Paradise Paper. Jak důležité je toto téma. I na to nesmíme zapomenout. Proto nám záleží i na tom, aby to zdanění se neobjevilo pouze v úvodním ustanovení, ale i konkrétně by tam měl být odstavec, případně i celý článek obchod a daňová problematika. Bohužel ale proto nemáme většinu. Je nám všem jasné v oblasti ochrany údajů, že e, je to důležité a že je třeba nastavit správnou rovnováhu mezi tokem, pohybem dat a ochranou soukromí. A vše přizpůsobit i evropským standardům v té oblasti. I to musí v textu celé jasně zaznít. Další věci, které se bohužel z pohledu SAD záležitosti například ženy v digitálním hospodářství, změny na pracovním trhu a dopad na pracovně právní prostředí. Tam už jsme se o tom zmínili, například ochrana eh, spotřebitelů, to je třetí věc, a pak posilování postavení rozvojových zemí při digitálním obchodu. Pak další, nesměšovat eh, ochranu údajů s ICS. Tady bych prosila o eh, podporu kolegů. Příští týden se bude konat zasedání stínových zpravodajů, tam si ještě určitě leco zvyjasníme. Těším se na další spolupráci a doufám, že ta zpráva bude zrovnovážená, vyvážená. Děkuji vám. Helmut Schultz zde není. Takže tady David za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik slov jménem Emmy McClarkin, stínové zpravodajky. Ta chce poděkovat zpravodaji a všem kolegům za vykonanou práci. Zdá se, že Obecně zde vládne zhoda v oblasti zejména toho, jak je klíčová digitální stránka obchodu pro tvorbu pracovních míst a budoucnostní přístup k inovacím. Vítáme otevřený přístup k potřebě zbavit se ne, neproporcionálních a zbytečných byrokratických překážek v přeshraničním obchodu. Ochrana duševního vlastnictví. Tam se domníváme, že opravdu sehrává svou úlohu i obchodní politika, totiž když se přináší nové, objevují na trhu nové výrobky, tak tam musí být i takový stabilní rámec pro ochranu duševního vlastnictví. Pak druhá věc, malé střední podniky. Tam právě digitální obchod je to, na čem mm, tom podnikům, těm podnikům záleží. Máme zde pozměňovací návrhy, které odkazují na konkrétní potřeby těchto firm a rovněž i e, celní opatření, které prospějí jak podnikům, tak spotřebitelům. A za třetí, právní odpovědnost prostředníků. Tady si představujeme malou platformu, tam je třeba vše projít z pohledu obchodu, aby tam nebyl ten efekt mrazu z obav, pramenící z obav um, právních sporů a proto vše musí být sladěno se směrnicí o elektronickém obchodu, která prosazuje globálně nastavený eh, regulatorní přístup ze strany EU. Eh, pak eh, máme důležitou oblast, kde nesmíme mít nic nastaveno příliš eh, ne, nehybně, aby to nebylo možné měnit do budoucna. Zároveň doufáme, že se vše podaří pozitivně vyřešit. Řekl pan Zahradil. Děkuji panu Zahradilovi. Heidi Hautala za zelené děkuji. Rovněž začnu poděkováním zpravodaji za kompromisy a chci se pouze stručně vyjádřit ke dvěma, třema záležitostem. Takže z pohledu obecného konsenzu, jak jste se už zmínili řečníci k ochraně údajů, stále ještě bych ráda, aby byl znovu zvážen kompromis 13, totiž tam, abychom se ještě jednou podívali na formulaci v tom společném pozměňovacím návrhu, kterou předložila paní Redingová, pan předseda Lang a tak dále, totiž nahradit tu část, která hovoří za podmínky, že to ustanovení bude formulováno tak, že nebude vést ke své volné eh, či nesprávné diskriminaci v obchodu. Tady v tom podmínci návrhu se hovoří jediná podmínka, že to nesmí to nesmí být zneužíváno k omezování eh, datových eh, toků eh, z důvodu jiných než ochrana soukromí. Tomu bych dala přednost. Pak máme ještě důležité věci v kompromisu 11. Tam bychom snad měli vypustit tu poslední část kompromisu 10, kde připomíná, že rozhodnutí v oblasti adekvátnosti eh, neznamená záruku eh, přenosu dat, neosobních dat eh, z jiných zemí do EU a naopak, takže to jsou ta rozhodnutí o adekvátnosti a k ochraně údajů. Jinak jsem se snažila na text dívat očima pokračujícího vyjednávání o směrnici o copyrightu, abychom zde v té zprávě se nedotkli něčeho, co tam ta směrnice vyřeší lépe. A poslední věc, souhlasím s tím, jak se naformulovala to přesouvání zisku a daňové záležitosti. To jsou obrovské výzvy, kterými se rozhodně musíme zabývat. A socialisté a demokraté dobře argumentuje ve prospěch eh, přímo odstavce a nikoli pouze úvodního ustanovení. Děkuji. A za komisi pan Kýner. Prosím. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom rád řekl pár slov o té zprávě, o které teď diskutujeme a chtěla bych se vrátit k několika budům i z té předchozí diskuze. Především by komise ráda přivítala úsilí Evropského parlamentu ohledně digitálního trhu a konkrétně i tu zprávu zaměřenou na strategii digitálního trhu. Už jsme měli příležitost o tom diskutovat eh, ve výboru INTA dvakrát. Eh, uvedli jsme několik úvodních eh, poznámek a těšíme se také na diskuzi o finálním znění zprávy, tak jak bude tedy Ehm, přijata prostřednictvím ehm, pozměňovacích návrhů. A vrátím se k té předchozí diskuzi, pokud mohu, bude to jen stručné. Je tu jen pár věcí, které bych rád poznamenal. Možná na úvod bych rád řekl, možná bychom si mohli dovolit. No, pokaždé, když eh, se vytváří takováto studie v Evropském parlamentu, chtěl bych požádat Evropský Eh, služby Evropského parlamentu, aby eh, kontaktovali případně komisi a, a abychom zjistili, jak se tam věci mají a abychom to mohli správně nastavit. Eh, možná, že by to bylo užitečné i pro paní Bury, třeba, že ta zpráva již byla napsána. Zpráva a její prezentace velice mm, vytvářely dojem, že eh, dohoda se Spojenými státy a TTIP, eh, že jsou eh, takovým kritériem, ale když se podíváme například na dohodu mezi EU a Japonskem z poslední doby, anebo ten návrh, který jsme předložili Eh, na stůl například na digitální kapitolu s Mexikem a s Indonésií. Tam vidíme, že je situace mnohem rozrůzněnější u mnoha různých témat, například u toho zdrojového kódu a jeho sdělování a eh, tam se tím zajímá mnohem více než u těch TPP zemí. Ehm, zabývali jsme se eh, elektronickými službami, ochranou spotřebitele a dalšími je pravda, že co se týče toku dat, eh, komise ví, že na čase i, i jednat u tého třetího doporučení z této zprávy, jak se o tom hovořilo také v prezentaci, Myslím, že autorka jasně hovoří o té vizi. Musíme rozlišovat mezi eh, ochranou dat a protekcionismem, eh, co se dat týče. Musíme zhodnotit, kde potřebujeme nějaká ustanovení v těch obchodních eh, dohodách o toku dat. A jako obvykle problém spočívá v detailech. Důležité je to, co se zmiňuje ve, v, ve strategii komise ohledně um, ochrany údajů v digitalizovaném světě. V této strategii komise se hovoří o tom, že zapotřebí eh, postupovat adekvátními rozhodnutím s našimi klíčovými partnery a mít k tomu patřičná opatření. Bohužel tento text komise nebyl zmíněn v dané zprávě, v daném studii a je zapotřebí mít tato advokátní e, rozhodnutí, e, tak, aby doplňovala pozitivní e, dopad těch budoucích obchodních dohod, které můžeme mít. Takže, jak již bylo zmíněno, zapotřebí postupovat více kolejně, než například jít jen cestou VTO. Ve Budeme se snažit i v Buenos Aires zabývat se takovým multilaterálním, vícekanálovým eh, postojem a eh, dojednat to, co bude zapotřebí. Děkuji mnohokrát, pane Kino, samozřejmě, že všichni vás slyšeli ohledně Mexika a Japonska. Můžete nám říci, jak vypadají ty vaše návrhy ohledně digitálních kapitol v daných dohodách? protože jinak nebudeme vědět, oč vlastně jde. Prosím, pane Kino, děkuji. Podle jasných eh, indikací strategie komise a paní Malstrem eh, se budeme řídit. Takže každý budeme mít příležitost se na to podívat. Martě Schake, prosím. Děkuji mnohokrát. Eh, od stínových zpravodajů teď jasně vím, jak vypadají jejich priority a podíváme se na ty kompromisní návrhy. Budu ráda, že se o nich budeme moci pobavit, až budeme příležitost. Jenom pár klíčových eh, bodů na závěr. Musíme se podívat na to, co eh, dělat ohledně rozsahu, protože některé pozměňovací návrhy, které přišly, nebudou eh, stoprocentně zašleněny do eh, eh, pole působnosti. Jedná se například rušení vlastnictví, neutralitu sítě a naše mm, ambice je prosadit je navenek prostřednictvím obchodní dohod. To neznamená, že se budeme snažit, já bych byla poslední, kdo by to chtěl, že obchodní dohody mají být platformou nebo místem, kde se má měnit eh, evropské právo. Tak to není, ale myslím si, že bychom měli být velice ambiciozní v tom, že se budeme snažit zmapovat ty nejvyšší standardy, které máme v EU a to, co se týká právě digitální strategie, co se dá používat bilaterálně, multilaterálně a i široce. Takže já bych chtěla poslat tímto způsobem. Já jsem přesvědčena, že jsme v naléhavé situaci a musíme eh, sledovat také vývoj eh, v okolním světě. V New York Times vyšel včera velice zimný článek o um, tom, co si myslí Čína o globálních obchodních pravidlech, nebuďme naivní. E, podobné věci se dějí i v jiných částech světa a Eh, pokud budeme spíše přijímat pravidla, než je vytvářet, samozřejmě, že dokonalost je nepřítelem toho dobrého, ale eh, já vím, že tady bude zapotřebí obtížně hledat nějakou eh, vyváženou polohu, bude to složité. Nicméně musíme vědět, proč je toto nezbytné právě teď a že musíme jednat a že tu jsou že to je naše konkurence, která jedná ve světě a musíme tedy brát v úvahu ten kontext, ve kterém chceme tvořit nějaká pravidla. A já budu velice ráda, pokud eh, kolegové s tím zpravodajem předloží i ten kontext. Děkuji. A jak už se zmínila, eh, Margická tě... 23. listopadu je lhuta pro pozměňovací návrhy a tímto ukončíme bod číslo 12 a přejdeme k bodu číslo 13. Uh. Výbor eh, AFET vypracoval dvě zprávy o našich důležitých obchodních partnerech. Eh, jednu o obchodu s Čínou, druhý o obchodu s USA. My jsme souhlasili eh, s výborem AFET, že přispějeme k této zprávě do její obchodní části a to na základě eh, článku 54 našeho jednacího řádu, neboli my budeme odpovídat za naši část a výbor AFET nebude smět naše stanoviska, náš obsah měnit. To je důležitá dohoda. A první z těchto dvou zpráv je zpráva o vztazích Evropské unie a Číny a naším zpravodajem je pan Winkler. Já mu teď dávám slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Myslím, že nemůžeme přeceňovat význam eh, evropského obchodu s Čínou, což je druhý největší obchodní partner náš za spojenými státy. A naopak EU je největším obchodním partnerem Číny je to náš největší zdroj eh, dovozu a druhý největší vývozu. Průměrně eh, eh, s Čínou obchodujeme za miliardy a to vytváří prosperitu EU a mnoho prosperity a příležitostí i v Číně. Komise odhaduje, že miliarda, miliarda eur v obchodě odpovídá si 100 tisíc eh, pracovních míst, to na před, představuje obrovské množství 20, 20 2, 2, 2,5 miliony obchodních míst, eh, pracovních míst v Číně, v Číně. To není jediné kritérium pro měření úspěšnosti našeho obchodu eh, přetrvávají, přetrvávají, přetrvává nespokoj, nespokojenost, co se týče našeho obchodního deficitu z EU. Čína již dlouho má největší eh, vývoz, eh, vývozní trh. Eh, teď náš vývoz do Číny také poněkud stoupl za poslední, za poslední rok a naopak ten nepříznivý obraz, co se týče obchodu zboží, je trochu napravován obchodem ve službách. Čína eh, vytvořila eh, bohatství a prosperitu eh, v EU, ale také u sebe samé, ale existují i určité varovné signály. V nedávném stanovisku, které vyšlo v co se týče obchodu s Čínou, vyšly některé sporné otázky. Ku příkladu evropské společnosti nesmějí hrát anebo smějí hrát pouze omezenou úlohu v e, soutěžích v Číně. 55 evropských e, společností si e, stěžuje na nespravedlivé zacházení oproti čínských protějšků. FTA a FTA s jinými zeměmi klesá, s Čínou stoupá. Co se týče investic, ty jsou stále ještě skromné. My jsme odstartovali eh, vyjednávání BIT v roce 2013 a podařilo se nám dosáhnout jenom skromného úspěchu. Parlament upozorňuje na to, že přístup na trh a rovné zacházení musí být prioritou eh, v agendě vyjednávání. Evropská unie na druhou stranu je velice otevřeným, svobodným trhem a čínské společnosti se nesetkávají s žádnými překážkami pro vstup na trh v Evropské unii, tak jako trpí naše podniky v Číně. Jsme také znepokojeni, co se týče rostoucích čínských investic v EU a já si myslím, že investice založené na spravedlivé hospodářské soutěže, mo, soutěži mohou být prospěšné pro všechny, i v EU a Evropská unie potřebuje investice, Čína také, ale čínské nadkapacity v mnoha odvětvích a a také nadměrně iniciativní čínská iniciativa Čína 2025 vyvolává určité otázky v tomto směru. Mám určité pochybnosti o tom, jakým způsobem mohou naše podniky reagovat na budoucí, eh, na budoucí výzvy, eh, v rámci tedy čínského chování, a to i na globálních trzích. EU by měla klást důraz na vyvážené nástroje, kde může efektivněji e, kontrolovat investice do různých odvětví a především do infrastruktury. E, reindustri reindustrializace, e, která probíhá v některých evropských státech, je klíčová pro, pro růst pracovní místa a celou, eh, celou kompetitivitu eh, Evropské unie. Eh, naše spolupráce i přes obrovské množství čínské iniciativy, její obsah stále ještě je dvoj, dvojznačný a její zpráva není transparentní. Ku příkladu není zcela jasné, jestli bude možné, aby evropské podniky se zúčastnily soutěží v tomto směru a jakým způsobem se budou zakázky udělovat. Principy Eh, trvale udržitelného rozvoje a eh, respektování místních i mezinárodních pravidel pro veřejné zakázky je třeba respektovat. Ochrana duševního vlastnictví jde ruku v ruce eh, s přístupem na trh. Čínská, čínská, čínská revize zákonů v tomto směru by měla pomoci vytvořit trh pro spravedlivou soutěž i přes zlepšující se situaci v Číně v tomto směru to regulativní prostředí je tam, je, tam, je tam velice volatilní a to má negativní dopad na naše podniky. Čínské úřady také vypracovávají další důležité iniciativy, které se, které se odrazí na obchodním prostředí, ku příkladu eh, big data, která mají hodnotit eh, chování společnosti. To musíme velice pečlivě hodnotit, pečlivě analyzovat, protože eh, z toho mohou vyplynout velice závažné rozpory a velice závažné dopady na ochranu údajů jak podniků, tak osob. A regulativní bariéry, eh, které vyplynou eh, z GDPR, mohou přinést překážky jak pro Čínu, tak pro EU. Na druhou stranu EU eh, se pozitivně staví ke svým závazkům v mezinárodní oblasti, ochranu klimatu, volný obchod v době, kdy někteří velcí hráči se uchylují k protekcionismu. Musíme vypracovat způsob, jak lépe integrovat Čínu do rozhodovacích procesů a samozřejmě Čína je globální hráč. Potřebujeme spolupráci založenou na pravidlech a respektu k základním hodnotám a principům. Vícestraná spolupráce ve VTO stojí před mnoha výzvami. Já se domnívám, že Evropská unie musí posílit své účilí eh, při, pro zachování eh, multilateralismu eh, hospodářské soutěže a rovných podmínek pro všechny. Eh, Čína eh, patří eh, k klíčovým hráčům ve světové ekonomice. Jako k takové je potřeba k ní přistupovat, usilovat o spolupráci a společně podporovat vládu práva a rovné podmínky. V našich obchodních vztazích přetrvávají eh, problémy, ale také představují řadu příležitostí, jak pro Čínu, tak pro EU. Musíme k tomu přistupovat konstruktivně, vytrvale se snažit řešit problémy a zároveň eh, se snažit přistupovat k jednání pozitivně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Winklere. Nevidím tu žádného stínového zpravodaje, takže dám slovo jiným řečníkům. A ne, počkejte chvilku, pan Zahradil, EKR. Thank you again, Mr. Děkuji, pane předsedo. Opět pár slov za naši stínovou zpravodajku a také pár, něk- pár mých poznámek. Právě dnes ráno jsem četl v novinách, že pan Trump a čínský prezident podepsali smlouvu za 250 miliard amerických dolarů. A to je dalším znakem eh, postoje k Číně, ke globální ekonomice výrobce a k trhu. A také bych rád připomněl, že e, Čína bude e, hostit veliké fórum, které reprezentuje více než 130 zemí, včetně pěti e, předsedů vlád a také prezidenty některých států. Takže to je jeden z dalších mnoha důkazů globálního významu Číny, který narůstá a Myslím, že máme tedy všechny důvody, abychom eh, měli silné a předvídatelné partnerství s Čínou jako EU. Stále ještě žijeme v situaci, kdy nemáme žádné význačné obchodní dohody mezi EU a Čínou, nicméně Eh, investice, služby i eh, zboží tečou, a to mm, silně oběma směry. A je zapotřebí, abychom měli jasný rozsah a směr vyjednávání ohledně dohody o investicích. Eh, jak už řekl pan Winkler, evropští investoři stále ještě čelí řadě překážek, přístupu na čínský trh a bohužel a evropské přímé investice do Číny zpomalují, zatímco čínští investoři mají relativně snadný přístup na evropský trh. Je zapotřebí, abychom e, trochu víc vyvážili to investiční prostředí a to platí i pro podniky. Naši podnikatelé se snaží působit na čínském trhu kde se kde je silná úloha státních investic, státních nebo částečně státně vlastněných podniků a tím se také musíme zabývat. A já si myslím, že když se vrátíme k té potenciální dohodě, tak se musíme zaměřit na tři věci. Především musíme poskytovat zlepšené podmínky pro přístup na čínský trh pro evropské investory, vytvořit určité záruky ohledně ochrany proti nerovnému zacházení, nelegální diskriminaci a zabývat se Eh, transfery kapitálu eh, ohledně investic a také zabývat nediskriminací jako obecným principem a za třetí musíme také se zabývat klíčovými výzvami eh, našeho společného regulačního rámce tak, abychom byli navzájem konkurenceschopní a současně, abychom plnili mezinárodní pravidla. Velice nedávno jsme se ocitli v takové situaci, kdy na jedné straně chceme podporovat eh, mm, obchodní a další vztahy s Čínou a na druhé straně zavádíme nová pravidla, která se zaměřují na ochranu našich eh, průmyslových odvětví a podnikatelských odvětví může docházet k určitému dumpingu. O tom budeme zítra, eh, nebo příští týden o tom budeme hlasovat na eh, plenárním zasedání. A je tu jedna otázka, kterou bych chtěla položit komisi. A potřebovali bychom na to velice konkrétní odpověď. Jak to vypadá eh, v tomto panelu VTO? Kdy můžeme očekávat nějaký verdikt a co když ten verdikt nebude pozitivní pro EU? Co budeme dělat? Protože všichni víme, že Čína je nyní v útoku a má právo to učinit eh, za toho starého systému a, a my jsme se neschodli eh, ohledně čínských záležitostí v prosinci loňského roku, takže já si myslím, že se budou pokoušet tedy to vyřešit tím novým způsobem. A jaké tedy jsou eh, možnosti, jaké jsou podle vás výhledy? A také se chci eh, zeptat eh, na diskuzi o systému screeningování investic, který je velice úvodní etapě zatím a Eh, můžete nám o tom něco říci, o nějakých zárukách, které by zde byly? Eh, zda budeme mít patřičnou úroveň screeningu a zda nebude příliš zasahovat eh, do jurisdikce vnitrostátních vlád. To je, myslím, pro začátek všechno. Děkuji. Děkuji. Další kolega. Děkuji, pane předsedo. Eh, hovořím za paní Alexi, Alessia Moska, která mě požádala, abych přečetl její projev a já to velice rád udělám. Nehledě na pozitivní eh, tón eh, zprávy komise ohledně vyjednávání s Čínou bychom se neměli plést, protože nedošlo k žádnému velkému pokroku, jako například vyvlastnění nebo zacházení s investory. Ale to není překvapení. Čínští investoři využívají otevřenosti evropského trhu, kde mají rovné zacházení a naopak Evropská eh, obchodní komora popisuje čínské prostředí jako stále horší pro evropské investory. Proč se těchto podmínek Čína by měla mít zájem o uzavření dohody, která by stavěla Evropany a Číny na stejnou úroveň? Evropská eh, politika eh, se zaměřuje na pozitivní přístup, což nepřesvědčuje čínské partnery, aby jednali stejně, kteří jsou spíše transakčního typu. A abychom dosáhli vzájemnosti, je zapotřebí um, odejít z této slepé uličky a používat pákové efekty. Cituji paní Mosku, jednou bychom měli konečně použít raději eh, byč než cukr. A eh, to, co se týče například filtrování investic. Samozřejmě, že Evropa potřebuje investice, ale ne za každou cenu a e, dochází k hostilním e, přezetím a konání ze třetích států a my e, se zbavujeme expertízy a současně to zbuzuje politické záležitosti, protože Čína takto může ovlivňovat politickou situaci nebo politická řešení jak v našich sousedních zemích, tak v našich státech. Co se vnitřního trhu, měli bychom využívat stávající dynamiky, a využívat novou antidumpingovou metodologii založenou na e, filtrování zahraničních investic a e, také přístupu na e, trh s veřejnými zakázkami. Vše se má zakládat pouze na recipročním principu. A není možné, aby na jedné straně zde byla totální konkurence a na druhé straně, aby nemohla působit evropská složka, tedy na cizím trhu. Je zapotřebí eh, chránit eh, obchodní eh, pozici a je zapotřebí bojovat proti dumpingu, zlepšovat opatření, která se týkají posílit. Tento systém nám, nám bude umožněno i díky novým metodikám, které máme k dispozici. A ještě pár slov které nebyly zmíněny. Chtěla bych ještě zmínit Tajvan, říká paní Moska, protože eh, politika jednotné Číny eh, by nám neměla bránit v tom, abychom diskutovali s Tajvanem. Prostřednictvím různých usnesení eh, vždy EU se vyslovovala pro bezprostřední vyjednávání s Tajvanem. A komise došla ke stejnému závěru. Přesto ale je podmíněno vyjednávání Ehm, je vyjednávání s Tajvanem podmíněno ukončením vyjednávání s kontinentální Čínou. A my tedy musíme žádat komisi, aby již nyní začala jednat s Tajvanem. Já jsem specialista na Tajvan, toto jsou slova paní Moska a sdílím její eh, stanovisko, protože Čína nadále eh, má eh, pravidla pokřivené konkurence nerovné a konkurence, jedná agresivně, eh, rozděluje Evropu, aby mohla lépe vládnout a navíc my poskytujeme plnou otevřenost, zatímco Čína má pro nás trh hermeticky uzavřený. Eh, takže je zapotřebí, abychom jednali recipročně, abychom bojovali proti dumpingu, abychom se hájili před hostilními investicemi a abychom, eh, a abychom podporovali účast eh, našich podniků v zahraničí i na veřejných zakázkách. Děkuji vám za prezentaci slov paní Moska. A předávám slovo komisi. Máme tady paní Vale Lagares. Ano, jsem zde. Dobrý den, děkuji za slovo. Nemám příliš co dodat, protože se domnívám, že jak zpravodaj, tak stínoví zpravodajové se opravdu velice snažili, aby vše vystihli, co se týká našeho obchodu s Čínou. Mohu pouze říci, že chápu eh, všechny obavy, které zde zazněly jménem paní Moska. Ehm, Víte, že máme společné sdělení ze začátku eh, loňského roku k vztahům s Čínou. Už jsme přitvrdili v těch vztazích a hlavním nástrojem pro vzájemné vztahy zůstává vyjednávání. Eh, postupujeme kupředu a sice chápu, že ta rychlost není taková, jakou bychom si snad všichni přáli, Zároveň ale nás to nemůže překvapit, protože máme dlouhou řadu požadavků a ty se týkají těch obav, které zde zazněly. Eh, transparentnější regulatorní prostředí, rovné postavení stran, zdaňování a tak dále nepostupuje to tak rychle, jak bychom si přáli, i když v posledním kole jsme viděli určité slibné signály z čínské strany a z naší strany se snažíme postupovat v co nejvíce oblastech, protože i naši čínští partneři si uvědomí význam toho vyjednávání a jim záleží na tempu. Další záležitosti v těch bilaterálních vztazích nejsou snadné. Eh, nadkapacita, eh, problémy s kyberbezpečností, i to zde zaznělo, pracujeme na různých úrovních, abychom se tím vším zabývali. Zhromažďujeme eh, informace, angažujeme se na politické úrovni a snažíme se pochopit, do jaké míry už stávající stav z ohledu pravidel nám umožňuje si s tím nějak poradit. Ještě jedno poselství z naší strany. S Čínou je vždy obtížné najít tu správnou páku. Používáme systém byče a cukru, ale záleží hlavně i na tom, abychom hovořili jedním hlasem, abychom zůstávali semknutí a aby to bylo důsledně prosazováno, protože jakékoliv vnitřní rozdíly nás oslabují. Tedy apeluji i na parlament, zachovejme společný postoj vůči Číně. Děkuji. Ano, vždy jednota všem prospívá. To podporuji, pan Nigler. Neslyšel jsem zatím odpověď týkající se právních eh, odpovědnosti či právního napadení toho statusu Číny. Zatím vše běží, nevidíme, že by se to eh, schylovalo ke konci. Jsme přesvědčeni, že náš návrh eh, je plně v souladu s povinnostmi v rámci VTO a že máme velice silnou právní pozici, ale jak to zatím vypadá, či jak se to rýsuje, k tomu nemohu nic říci, protože zatím to vypadá spíše na velice dlouhodobou záležitost. Děkuji, děkuji pane předsedo, milí kolegové, děkuji vám všem. Mnohé jsme zde zmínili. Tři závěry z mé strany. Pochopitelně budeme dále pracovat na této záležitosti a já se vynasnažím zohlednit stanoviska různých politických skupin všech, která zde zazněla antidumpingová právní úprava i metodika. Tady jsem pevně přesvědčen, že podpora unijních eh, průmyslových odvětví není totéž, co protekcionismus. Tam máme povinnost chránit evropský průmysl a máme i přiměřené nástroje k tomu. Druhý eh, Druhá poznámka. Ano, známe princip divide et impera, není to žádná novinka, bylo to a zřejmě to i zůstane, eh, co by eh, něco, k čemu se sahá. A když apelujete na jednotu, tak se ale musíme dohodnout nejdříve na tom, v jakém ohledu se sjednotit musíme mít nejdříve nadefinovanou tu jednotu a musí to být nějaká rozumná zlatá střední cesta, která bude přesvědčivá pro všechny, ta jednota. A pak eh, taj, Tajvan. Ano, EPP rozhodně podporuje zahájení vyjednávání s Tajvanem na různých úrovních. Parlament rovněž už má usnesení. Nyní tedy bude třeba se společně shodnout na tom, jak přesně v tom novém stanovisku by to mělo být naformulováno s ohledem na Tajvan. Na tom se ještě musíme dohodnout. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Winklere. Zatím nemáme konkrétní harmonogram na stole, ale jakmile společně se dohodnou výbory INTA a AFET, tak vám sdělíme příslušné další milníky z pohledu eh, této zprávy. Takže tím jsme uzavřeli bod eh, pořadu jednání 13 eh, a přecházíme k bodu 14. Ten vypadá poměrně podobně, jak už jsem se i zmínil. První výměna názoru a první pokus nějakým způsobem popsat obchodní vztahy s USA komplexně a nyní se sám stanu účastníkem toho zasedání spíše než předsedou a jsem zpravodajem a proto vám podám i krátký úvod. Sice eh, jsou USA nejdůležitějším obchodním partnerem, ale zároveň jsou i velice důležitým politickým partnerem a proto je přiměřené se důkladně zabývat hospodářskými vztahy. Obchod s USA funguje velice dobře. Nicméně není zcela vyvážený. Na jedné straně máme velký eh, přebytek obchodní ve vztahu k USA a i to je na různých místech v USA kritizováno. A my Rovněž se musíme zamyslet nad tím, jak s tím budeme zacházet i interně v rámci EU. A když se podíváme na to, jak to zboží e, proudí, tak e, ať už se jedná o výrobky obohacené, zpracované, jsou vyváženy z vyvážíme do USA a z USA dostáváme spíš zemědělské výrobky či suroviny. Takže i tam to není zcela rovnovážné a vzniká tam i příslušný, eh, příslušná nerovnováha. Tedy jakým způsobem se vyjednávají obchodní vztahy. Všichni si ještě dobře vzpomínáme, jak to dopadlo s TTIP a je to obtížné se dostat k rozumnému řešení a k tomu, aby se naše obchodní vztahy opravdu posunuly na další vyšší úroveň. Zlepšení tržního přístupu v jednotlivých odvětvích ani ne tak, co se týče celních sazeb, ale spíše stanovování společných pravidel. Tam by nám to usnadnilo zbožní výměnu. Všichni víme, že zatímco eh, ještě v období, kdy byl prezidentem Obama, tak se to stihnout nedalo, ale počítalo se s tím. Nyní je to však už eh, vyloučeno když máme toho dalšího prezidenta. Je tedy podle mě vhodné eh, si otevřeně říci, že současná eh, období je poznamenáno nejistotou. V mnohých eh, odvětvích nemáme ani jasné vyhlídky ani si nemůžeme udělat jasnou představu, jak mají Spojené státy v úmyslu utvářet, dále utvářet obchodní vztahy s námi. Někdy se dokonce mm, mm, ukazuje, že nás vývoj situace překvapí a že i dokonce v rámci americké vlády dochází mezi zodpovědnou osobou mm, za obchod a ministrem pro obchod a Bílým domem eh, dochází ke střetům různých koncepcí, takže my máme pak velice obtížnou možnost z toho vyvodit jednoznačné závěry. Vše je v Evropě vnímáno na výsost kriticky. Tady například mohu připomenout, že určité ocelové výrobky se eh, v, u dva, 20% eh, mm, se na ně uvaluje 22% clo, což eh, ještě souvisí se starými pravidly pocházejícími z období studené války. To rozhodně stojí za mm, zvážení, když se podíváme na to, tak bychom měli nově zvážit, zda je opravdu ochrana ocelářského odvětví eh, v národním zájmu do takové míry či ne. Zatím byla ta analýza eh, zadána, výsledek ještě nemáme, měli jsme ji mít k dispozici už v červenci, tak abychom si z toho mohli naformulovat eh, možnosti, jak na to obchodně to ale ještě nemůžeme tím pádem. Zahájili jsme rovněž diskuse o údajném dumpingu v Evropě oliv a dovoz oliv eh, Spojenými státy. Stále ještě zde přetrvává konflikt zákazu dovozu eh, hovězího obohaceného hormony a tam se zdá, že USA mají tendenci se aktivně této věci věnovat. Tady bych mohl ten seznam dále eh, vyjmenovávat, ale co zejména si myslím stojí za pozornost, že zatím se zdá, nejsme schopni globálně vyvinout sou, souvislou obchodní strategii. 24. Ehm, října ehm, máme tam šéfa USDA, který eh, v Buenos Aires přišel s postojem, kde zcela radikálně pronesl, že záležitosti, které leží na stole, v průběhu konference VTO, že bychom se jimi neměli zabývat, protože jsou příliš kontroverzní a proto není ani šance, že by v nich bylo dosaženo jakékoliv zhody a nemáme v průběhu konference ani žádnou šanci se něčeho dopracovat, proto by měly být z programu vypuštěny a že by se spíše mělo vyjednávat o určité podobě reformy, což ale nebylo až tak důležité. On výslovně řekl, nikoli vyjednávání, ale vlastně výměna názoru. Výměna názoru k potenciální reformě, což je už úplně jiná podoba přístupu k VTO než ta, na které jsme se dnes dokázali a i v tom usnesení dokázali vyjádřit my. Takže tady se musíme jasně podívat na to, že ty podněty jsou zcela různé a nejednoznačné. Jediné, co se zdá trochu jasnější, je, že USA se chová vůči Číně jinak, zejména v otázce dumpingu, zejména eh, v otázce měnových eh, spekulací či manipulace měnovými kurzy, tam se zdá, že máme nějakého společného jmenovatele. Ale nevím, zda je to něco, na čem se dá stavět v současné době. Tedy v důsledku toho všeho, jakékoliv posilování obchodních vztahů, které by se mělo opírat na konkrétních dohodách, není podle mě zatím v dohledu a jediné, co vidím jako možnost dalšího postupu, je pokračovat v dialogu. To tedy na úvod a nyní mám, dostanu prostor eh, stínový, zpravodajuje jako první Helmut Scholz. Děkuji, Bante velice ehm, promyšleným způsobem a téměř filozoficky si zde popsal výhledy budoucích podob obchodní výměny s USA. Nemohu než souhlasit, ale myslím si, že se musíme podívat na situaci šířeji, nikoli pouze úzce z pohledu obchodní výměny, totiž jak vůbec USA hovořit, čeho se tam zastat když s nimi hovoříme. Máme eh, Trumpa už rok, sledujeme ho, jak se rozjel do Ázie, jak tam rozehrává své heslo America First. V současné době se zdá, že ve všech eh, vyjednáváních týkajících obchodu to bude nadřazené heslo. I když nevylučuji, že v určité etapě, například pokud se dojedná nafta v prvním čtvrtletí příštího roku, ať už to bude dříve nebo později, s čím pak přijde USA a zda se potom s nimi znovu bude dát vyjednávat. A nyní, když si zkusíme rozebrat, jak vůbec jít na jakékoliv potenciální další vyjednávání, že se musíme na to připravit nemůžeme že eh, prostě navázat na něco, eh, co bylo přerušeno, tedy na ten TTIP, který od roku 2016 eh, už není na stole. Musíme se podívat na to, jak se EU v mezidobí vyvinula politicky, hospodářsky a z této pozice se mm, pustit do vyjednávání s USA. K tomu Mexiku Hm, tam to nebude samozřejmě podobné, ale nesmíme se eh, dostat do pozice, kdybychom eh, vše viděli, co by podmíněno vyjednáváním nafty. Ale spíše se musíme důkladně připravit na obchodně politický dialog, eh, na to, co, čeho bychom rádi dosáhli z pohledu vyjednávání, zaujmout k tomu zcela samostatné a vyprofilované stanovisko a i ve spolupráci s AFETem si uvědomili potřeby z pohledu obchodu, našich průmyslových odvětví, našich politik a to by nám mělo, nás mělo inspirovat k budoucímu tvaru transatlantických vztahů. Děkuji. A Emma McClarkin, tady pan zahradil jejím jménem. Děkuji. Eh, po třetí a naposled jménem EMI. Pouze stručně všichni víme, že naše skupina je silným zastáncem nejsilnějších možných transatlantických vazeb, jak obchodních, tak hospodářských, nikoli spouze eh, z ekonomických důvodů, ale i geopoliticky. Vždy nám připadalo, že vztahy s USA jsou klíčové a nevyhnutelné, dokonce i bez typu víme, že vzájemná obchodní výměna a úroveň investic je obrovská a že tomu tak bude i do budoucna. TTIP by to ještě navýšil, ale i když v současné době nefunguje, tak nám to nepřipadá jako žádná katastrofa. Na druhé straně bychom rádi aby se v tom vyjednávání pokračovalo. Stále ještě nám připada, že by je bylo možné oživit, možná eh, pod nějakým jiným názvem. My jsme s Emou byli v září v Washingtonu, tam jsme se setkali eh, s eh, příslušnými činiteli v úřadu pro zahraniční obchod. Tam přece jen se zdálo, že TTIP není ještě eh, zcela pod drnem, že by se mohlo nějakou, nějakou formou v tom pokračovat. Máte pravdu, pane předsedo, že tam dochází k personálním změnám i v horní i v dolní sněmovně. Přesto však si myslím, že bychom měli být připraveni oživit vyjednávání. A i co by Evropané bychom měli projevit zájem a měli bychom se vyhnout páchání stejných chyb jako v minulosti. Tedy za prvé, měli bychom zajistit transparentnost a ta by měla doprovázet všechny etapy vyjednávání do budoucna. Zároveň musíme jasně sdělit naše ambice a stejně tak bychom měli popsat, v čem se liší naše postoje. Zároveň by naše komunikační strategie měla být eh, prosaditelná, jasná a měli bychom být proaktivní. V současné době vypadá situace tak, že globální obchod eh, zpomalil ve srovnání s hospodářským růstem a to je poprvé od poloviny minulého století a my se domníváme, že to je dobrý argument pro racionální chování a rovněž i by nás to mělo vybídnout k prohloubení obchodních vztahů s největší světovou ekonomikou a to víme, že USA zrovna je. Děkuji, paní Bny. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Hnutí pět hvězd vždy bylo proti TTIPu. Ne proto, že bychom byli proti obchodu, volné výměně, anebo užšímu vztahu s aktérem, jako jsou Spojené státy. Ale to je kvůli různým klauzulím, eh, kvůli nedostatku záruk pro země, zeměpisné označení, pro možné ohrožení zdraví, protože eh, ten postoj, který nebyl založen na obezřetnostním postupu, by nezaručoval bezpečné podmínky. To neznamená, že chceme nějak omezit vztahy se Spojenými státy, ale ten, kdo nemůže vejít dveřmi, prostě se nemůže vrátit oknem. Viděli jsme, co se děje například v pojišťovnictví. Komise by ráda uzavřela dohody se Spojenými státy v určitých oblastech, například v automobilovém průmyslu nebo ve farmaceutickém průmyslu. Samozřejmě, že jsou určitá prostředí, kde je vhodné a žádoucí eh, harmonizovat naše pravidla, například v automobilovém průmyslu. A v jiných, ale myslím si, že tam, kde se jedná o technické věci, tam je důležité eh, mít konzistentní eh, podmínky, tam nejsou nějaké skutečné újmy očekávatelné, ale musíme být velice obezřetní a přísní, když se vyjednává v oblastech, kde může dojít k nějaké újmě pro evropské eh, občany například, aby měli efektivní a přístupné služby. Již dnes je mnoho různých případů, Eh, mezi Evropskou unii a Spojenými státy, eh, kdy se eh, neschodneme. Takže ano, je dobré shodnout se na technických pravidlech, tam, kde máme společné zájmy, ale pozor, například s TTIPem, protože tam mohou být ohroženi naši občani a to je nepřijatelné. Ehm. Děkuji. David Martin. Děkuji, pane předsedo. Vy jste uvedl svůj příspěvek tím, že je třeba hovořit o tom, jak zlepšit obchodní vztahy s USA. A uzavřel jste tím, že jste dospěl k názoru, se kterým souhlasím, že Eh, vztahy s USA vypadají tak, že se musíme snažit ty vztahy co nejméně poškodit. Myslím, že teď nemůžeme úplně zlepšit obchodní vztahy s USA, neboli se musíme snažit o minimalizaci škod krátkodobě. V druhé fázi, jak jste řekl, eh, se musíme zamyslet, jak znovu zapojit, i když bych se vyhnul tomuto termínu, eh, Američany do globálního obchodního systému, eh, aktivizovat je VTO a posléze teprve můžeme hovořit o eh, dvoustranných obchodních vztazích s USA, pravděpodobně s příští administrativou. Konkrétní příklad ne, neškodění, to je, pří, to je příklad bombardíru, o něm jste asi slyšeli. Jedná se o společnost Boeing, která chce chránit domácí trh, eh, je těžké to vidět jinak než jako protekcionistické opatření. Oni se rozhodli eh, přestat eh, prodávat bombardír na amerických, na americký trh, hovoří o hovoří, hovoří o, o škodě pro Boeing z prodeje bombardíru Jedná se o asi 4 tisíce letadel. Ten kontrakt, který bombardír eh, vyhrál, eh, byl s Deltou. Boeing řekl, že není schopen dodávat eh, před rokem 2020, takže bombardier vlastně se o to ucházel a uvádí se to jako ohrožení pro společnost eh, Boeing. Já nechci jít do detailů tohoto specifického eh, případu, ale je zcela jasné, že se chce zamezit konkurenci bombardíru proti Boeingu. Neboli komise navrhuje eh, učinit kroky proti Boeingu při ohrožování našeho trhu, jak tedy budeme intervenovat. Intervenovat musíme, ale pakliže ten případ půjde dál a budou uvalena eh, clá na letouny Bombardier a vzhledem k tomu, o něm eh, už jsme hovořili, případ olivového oleje, hrozba eh, opatření v oblasti ocelářství a další opatření, ke kterým se uchylují USA, myslím, že budeme muset jako Evropská unie uvažovat o odvetných opatřeních. Nemůžeme si to nechat líbit od Američanů, aby nám toto dělali a jediné, co prezident Trump respektuje, je, když se mu postavíme. Myslím, že máme skutečně robustní, robustní případy. Já nejsem žádný protekcionista, znáte mě, pane předsedo, nejsem rozhodně pro taková opatření, ale je zcela jasné, že co se týče amerického Eh, amerického přístupu, že prostě jich její převálcovat ostatní státy a pak, když si to necháme líbit, budeme také obětmi stejného přístupu. Zajímal by mě přístup eh, komise. Děkuji. Hele. Děkuji. Já jen doplním Davida. Za prvé uznávám, že eh, vlastně je delegace bombardíru z Irska v Evropském parlamentu dnes a včera a je velice smutné, že naše vlastní vláda eh, vlastně poslala eh, podnik eh, do Evropské unie, aby, aby hovořil Eh, s našimi úředníky, s představiteli EU a musí se bránit sami. Eh, a naše vláda se toho neujala. I přesto jsme stále členem EU, jsme součástí eh, většího klubu a to je potřeba vzít v Já jsem dokonce napsala před měsícem písemný dotaz na komisi a ptala jsem se, co vlastně udělala britská vláda v reakci na případ bombardíru Nedostali jsme ale žádnou odpověď, kdy tedy můžeme dostat odpověď s podrobnými popisem eh, tedy eh, kroků eh, komise a vlády Spojeného království v případu Bombardier. To v tom dalším období jste hovořil o řadě případů, olivový olej, hovězí, ocel. A takže tady dochází k takovému vlastně kontinuálnímu pinkání z jedné strany na druhou mezi Airbusem a Boeingem. Jsme to svědky už léta a e, z případu Bombardier jasně vyplývá, že e, společnosti jako Boeing, které mají e, hlavně zájmy v USA, to Trump využívá jako příležitost prosazovat tomto odvětví velice tedy opatření proti hospodářské soutěži. Jak řekl David, Trump je vlastně spíše obchodník, který eh, vlastně eh, uznává pouze ty, kteří se mu neohroženě postaví. A my kolektivně v Evropě se budeme muset postavit Trumpovi. Eh, musíme se ohlédnout na uplynulé kroky, kdy Evropa společně chránila pracovní místa ve výrobě. V roce 2002 a 2003 Bušová vláda hrozila cly proti Eh, britské eh, evropské ocely. Tehdy britský eh, ministr za vlády Labour Party, my jsme tehdy měli zvláštní vztahy s USA, neustále jezdil do Washingtonu, aby zajistil snížení těchto cel a teprve, když jsme pohrozili odvetným opatřením proti floridským pomerančům z evropské strany, tak Amerika snížila ta cla na ocel. Musíme tedy jednat včasně, jasně, kolektivně, abychom ukázali, že tyto, abychom dokázali, že se tyto jednotlivé případy nestanou, eh, nestanou hromadnými, nestanou eh, jakousi eh, lavinou obecného šikanozního přístupu vůči nám. Někdy to vlastně vypadá, jako kdybychom se k Trumpovi Eh, chovali jako k nějakým nevítaným hostům na eh, vánočním večírku. Snažíme se, aby zůstali v jednom rohu a nerušili ostatní. A, a eh, snažili se a, a snažíme se, aby neuškodili neuškodili tedy tím, že připraví ku příkladu Belfast o 4 000 pracovních míst v případě bombardíru. Ano, ano, je opravdu těžké toto, toto řešit komise. Co si myslíte o této situaci, pan Huben? Děkuji, jsem velice rád, že jsem sem mohl znovu přijít. Pane předsedo, já eh, v zásadě souhlasím eh, s vašimi úvodními poznámkami a uvedu asi eh, ještě několik bodů eh, k tomu, jak my hodnotíme eh, spolupráci s, americkým, s americkou protistranou. Eh, rok po volbách, devět měsíců po té, co Trumpova vláda přišla do, tedy k úřadu. Je zajímavé si povšimnout, že přetrvává, že že, před, že přetrvávají místa na vysoké úrovni neobsazená, tři funkce tři funkce tedy eh, vysoké na ministerstvu eh, obchodu, která nejsou jmenována, eh, takže zbylí lidé se musí velice snažit, aby, aby pracovali za tyto neobsazené eh, úředníky a USA tím pádem je eh, zbržděno eh, v hodnocení svých priorit. V tomto konkrétním případě, když se podíváme na transatlantické vztahy, tak je potřeba se podívat nejprve na USA, protože volby mají zásadní dopady na obchodní politiku a ještě více na obchodní politiku asi než na jiná odvětví ještě tady mimo změnu klimatu, co se týče mezinárodních vztahů. ten politický vývoj stále probíhá, je potřeba definovat, co ten ekonomický nacionalismus v praxi bude znamenat na to se názory eh, liší mezi eh, Trumpovou vládou a republikánskou stranou. Jak víte, republikáni mají v kongresu v rámci ústavy eh, silné kompetence v oblasti obchodu a proto je potřeba se s nimi dohodnout. A tento dohadovací proces jasně ještě probíhá. Nejprve jsme byli svědky silného zacílení na bilaterální obchodní deficity, analýzu eh, odvětví. Eh, nejnápadnější z toho eh, bylo, byla analýza v oblasti národní bezpečnosti ocely a hliníku a exekutivní příkaz, který analyzoval, do jaké míry je možné prioritizovat americké podniky v tomto směru. A Širší agenda Spojených států v oblasti obchodu se tady teď pomaličku eh, vytváří eh, i eh, tady vlastně během vyjednávání nafty. Ta vyjednávání probíhají intenzivně, to jednací kolo probíhá každé tři až čtyři týdny a veškeré návrhy jsou teď již předány. My nemáme přístup k obsahu těchto návrhů, nejsou zveřejňovány, ale víceméně víme, jakým směrem jdou a víme to i ze zveřejňovaných zpráv. E, je tam asi pět nebo šest klíčových oblastí v rámci NAFTA a jakmile e, toto analyzujete, vidíte vlastně, co obchodní politika Trumpovy vlády znamená v praxi pro obchodní eh, jednání. Posílení eh, pravidel původu v oblasti veřejných zákazek, eh, zakázek, v oblasti řešení sporů, v oblasti řešení sporů v oblasti obrany, takzvaná kapitola 19, v oblasti řešení sporů investor-stát a také v oblasti závěrečné doložky v obchodních dohodách. To všechno jsou návrhy Trumpovy eh, vlády vůči eh, kanadským a mexickým partnerům a některé z nich jsou eh, naprosto nepřijatelné pro Mexiko a Kanadu. Ta jednání jsou velice komplikovaná, o tom se běžně mluví a původní lhůta na jejich uzavření 31. Eh, prosinec je teď eh, prodloužena na konec prvního čtvrtletí příštího roku. Takže US eh, Eh, takže, takže eh, americký eh, ministr obchodu tady se skutečně bez náměstků musí věnovat všem těmto jednáním a další priority USA, pravděpodobně by člověk čekal, se budou týkat vztahu k Číně a proto se ministr který doprovází prezidenta na jeho azijské návštěvě. Je to jediný vládní ministr, který se zúčastnil všech Trumpových schůzek eh, s zahraničními vůdci, neboli zřejmě tam hraje velice klíčovou úlohu a co se týče stanoviska zahraniční politiky, což je velice zajímavé, je Eh, odstartování, odstartování eh, vyšetřování 301 eh, transfer technologií. To vzniklo v srpnu a první zpráva z tohoto vyšetřování se právě připravuje a myslím, že zveřejněna má být ke konci, ke konci prosince anebo v lednu. Z toho lze dovozovat zaměření Trumpovy vlády, tedy na tyto dva směry. Jakým způsobem eh, přizpůsobit, eh, změnit eh, jednání nafta. To je pro ně velice důležité jednání, protože tam je hrozba protistran tam je hrozba eh, tedy odstoupení od této smlouvy, kterou eh, prezident eh, vyslovil a co by to znamenalo vlastně pro americký politický systém, co se týče reakce kongresu na takové odstoupení od smluv, ale i pro jednání samotné. Vy jako parlament máte jistě velký zájem na tom, abyste mohli sledovat a porozumět těm složitým jednáním, která z toho vyplývají. Totéž platí pro vztah s Čínou a e, proto vyšetřování podle článku 301. To je nástroj, který už 15 let nebyl využit a vlastně e, pochází, pochází z takové sady nástrojů, které se často nepoužívají. Takže byl jaksi oprášen a Může to vést potenciálně eh, k dobrým výsledkům, pakliže se eh, podaří otevřít trhy, a nebo to eh, může vést k výsledkům podobným jako v rámci VTO, ale to není zcela jisté. Proto evropské stanovisko k tomuto bude důležité. A proč? Protože tento vztah je důležitý i pro nás a protože i my máme významné vztahy s Čínou a ty vztahy nejsou bez problémů, jak e, o tom již mluvila Eva. Musíme tedy toto velice pozorně sledovat a účastnit se těch debat o e, tedy obchodní politice i Číny. Čín. To jsou tedy e, ty hlavní oblasti, na které se zaměřuje Trumpova vláda. My jako EU máme na paměti své vlastní zájmy. Vy jste, pane předsedo, mluvil o otázkách VTO. My máme problémy s jmenováním do odvolacího orgánu, e, to asi jste slyšel. Máme i bilaterální agendu, neboli na tom všem pracujeme a ještě bych stručně zareagoval na otázky Davida a Jude, ty byly velice konkrétní a týkaly jste se bombardíru. My jsme se setkali eh, s kolegy z Bombardíru dnes dopoledne a vyslechli jsme tady, eh, vyslechli jsme je, spolupracujeme s britskými orgány na tomto vyšetřování a i s kanadskými úřady. Zatím nebyla učiněna žádná opatření, je třeba vyčkat, jaká opatření budou oznámena. Jasné ale je, že my budeme tedy strážnými anděli tohoto procesu a budeme chtít zajistit, aby při využití obchodních nástrojů byly tyto obchodní nástroje využívány spravedlivě a e, v přísném souladu s tím, co země smějí dělat v rámci dohod o Eh, za, zákazu dotací a zákazu dumpingu. To máme na paměti. V tomto konkrétním případ, případu tedy dochází k bouřlivému vývoji i na úrovni podniků, pod, podniku, eh, kterého se týkají tato obchodní opatření a je tam jde tam o velice silné zájmy. Takže my to pečlivě sledujeme, ale teď je ještě předčasné, abychom něco řekli o potenciálních amerických opatřeních. Snad postačí, že se tomu případu věnujeme, bereme jej velice vážně a e, máme na paměti e, severoirské zájmy e, v tomto konkrétním případu a děkuji vám ještě jednou za pozvání. Děkuji vám. Já teď eh, nebudu mluvit příliš dlouho na závěr, protože tady eh, zazněla intenzivní debata, ale ta otázka, která zde byla nastolena, jestli bychom neměli eh, reagovat opravdu důrazněji, jestli bychom neměli přestat s tím neustálým vyčkáváním, co se týče uvalení cel na Eh, na určité druhy ocely, jak už, se, jak už eh, nám hrozí několik let. Eh, potom je tady ta otázka hormonálního hovězího. Myslím, že musíme si velice pečlivě rozmyslet, jak budeme reagovat a, budeme muset tedy také naostřit zbraně, abych to vyjádřil vojensky. Dobře, tolik tedy k tomuto bodu a já teď přejdu zpět eh, do své funkce jako předsedy výboru. Nyní hovoříme. Tedy budeme muset zde koordinovat náš harmonogram s výborem AFET. A e, eh, můj oblíbený bod číslo 15, různé, Mám za to, že není nic do různých a další to je oznámení příští schůze, bod číslo 16, 22. a 23. listopadu. Bruselu, to je z mé strany vše a přeji vám příjemný víkend.